Right. Good afternoon, colleagues. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám hezké odpoledne a všechny vás vítám na dnešním jednání výboru pro bezpečnost a obranu. A také vás vítám na dnešním programu, na něž se velice těším. Ještě předtím, než se dostaneme přímo k našemu programu, tak bych se nejprve chtěla zeptat, zda všichni souhlasíte s návrhem pořadu jednání, tak jak byl připraven. Ano, výborně, považuji to za souhlas. Tak, nejprve bych chtěla říci, že nakonec švédské tlumočení dnes odpoledne máme. A uvidíme, zda bude k dispozici i zítra. A jinak si myslím, že snad všechny jazyky jsou k dispozici. Pokud nejsou žádné další komentáře, tak přijdeme k bodu oznámení předsedy. Nic nemáme. Nyní následuje schválení zápisu ze schůzí 24. září a 10. a 11. října 2018. Jsou k tomu komentáře, k tomu těmto zápisům ze schůzí nejsou, výborně. To znamená, že ta, tyto zápisy jsou považovány za schválené. No a v tom případě už jsem velice ráda, že se rovnou můžeme přesunout k prvnímu bodu dnešního odpoledne, kterým je workshop na téma Připravenost Evropské unie vůči chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným zbraním. Čeká nás výměna názorů s panem doktorem Claude, Claudem Bachtelem, který je výzkumným pracovníkem na Fondation pour la Recherche Stratégique, nadaci pro strategický výzkum ve Francii, v Paříži. A také je zde paní Elisande Nexon, která je vědeckou pracovnicí v této, v téže nadaci pro strategický výzkum. Jsem velice ráda, že jste mezi nás přišli. Budete hovořit o tématu připravenost Evropské unie vůči chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným zbraním a zaměříme se zvláště na evropské orgány a na to, jak se můžeme společně zaměřit na to, jak buď eh, eh, zabránit těmto útokům, nebo zmírnit jejich škody, anebo jak posílit eh, naši odolnost. Budeme se také zamýšlet nad různými scénáři, které také mm, se budou týkat různých vojenských jednot a vojenských mm, infrastruktur a schopností. Také si vyslechneme odborníky z Evropského parlamentu. Mm, budeme hovořit o tom, jak to vypadá s prováděním akčního plánu Evropské komise od CBRN, který byl schválen loňský rok a který má být vlastně prováděn příští rok. Takže se také o tom um, budeme informovat. A já už bych teď rovnou dala slovo panu doktoru Klodu Vachtelovi. Mm. Mm, no, my jsme se dohodli, že první vystoupí paní Elizande Nexon, říká pan Vachtel. Děkuji, dámy a pánové. Takže Připravili jsme naši prezentaci zejména se zaměřením na potenciální využití vojenských kapacit v rámci reakce na útoky a nějaké nehody v první části. Uh, se stručně podíváme na rozsah hrozeb v této oblasti, které mohou, mohou být jak přírodní povahy, jakožto epidemie nebo pandémie, například epidemie Eschere coli, nebo to, k čemu nedávno se vzniklo s ebolou, i když to nebylo na eh, evropském území, ale museli jsme také využít eh, evropské kapacity a dostavit se tedy na příslušné území. Potom nehody, které se mohou týkat zařízení, například chemických nebo eh, výzkumných biologických a chemických laboratoří, nebo přepravy nebezpečných látek což na začátku je způsobeno přírodními katastrofami, jako jsou bouřky, záplavy, co vyplývá také ze závady nebo poruch na infrastruktuře nebo nehod v průmyslovém prostředí nebo technologických podmínkách, například vyzař, jaderné vyzařování nebo výbuchy a nebo které mohou vyplývat z lidských chyb nebo z zanedbání například nějakých nebezpečných postupů nebo bezpečnostních opatření, která jsou tedy špatně prováděna. A v konečné fázi, a to je zejména to, co nás dnes bude zajímat, ty úmyslné nehody, což mohou být buď zlovolné nebo zločinné akty profesionálního nebo tedy domácího rázu a zejména teroristické akty, které, co mohou tedy podporovat státy, tak jak nedávno jsme zažili, i když v posledních letech na to možná myslíme už trošku méně. Rozsah těchto rizik a hrozeb v, v rámci akčního plánu a sdělení z roku 2009 je připomenu to, že je důležité při přípravě a reakci na tento typ nebezpečí, abychom měli společný postup proti všem těmto hrozbám, ať je jakýkoliv původ této nehody v rámci občanské tedy ochrany, tak pravděpodobně ty postupy budou podobné v první fázi, i když samozřejmě je potřeba Eh, provádět tato společ, tyto společné postupy a je důležité, abychom měli nějaké společné plány, na jejich základě to bude probíhat. Tyto hrozby tedy se těžko hodnotí předem, když se podíváme na rizikové analýzy, které se těžko provádějí podle jednotlivých podmínek a zemí nejen přetrvávají, ale dokonce se zvyšují tyto hrozby z různých důvodů jako, protože dochází k technologickému a vědeckému pokroku, například dopad syntetických chemických látek. Co se týká chemických látek, tak možnost miniaturizace těch prostředků využívající chemické látky a potom všechno to, co se týká metod screeningu, které umožňují identifikovat velice toxické sloučeniny, stejně tak, jako můžeme identifikovat sloučeniny, které tedy mohou mít léčebný léčebné účinky. Tato hrozba se zvyšuje také kvůli stále většímu šíření technologií a také většímu šíření informací souvisejících s přístupem k, k, k komunikačním prostředkům, které jsou tedy zabezpečenější stále. A to je například eh, problém eh, šifrování sítě, takže co daleko více komplikuje práci policie a veřejných složek. Tady tyto nehmatatelné hrozby je potřeba vlastně identifikovat eh, toto i ve věd, z vědeckého, na vědeckém poli. Používá to hodně institucí, ale je zde určitá zranitelnost za určitých podmínek a dochází také ke zvyšování eh, toho, co se týká počtu cestujících stále vyššího, například zboží dvojího využití a také stále větší toky do importovaného zboží. Na evropské úrovni, pokud jde o analýzu rizik vzhledem k těm událostem, ke kterým se za chvíli dostaneme, tak chemická hrozba se zdá mm, ta, které se, taková, které se nejvíce obáváme v současné době a nesmíme prostě zůstat nepřipraveni, nebo musíme se stále intenzivněji připravovat, zejména na vůči radiologickým a biologickým hrozbám. To je tedy analýza rizik, která byla provedena, je potřeba ji pravidelně revidovat a konzultovat s jednotlivými zeměmi se zástupci jednotlivých zemí, tak abychom viděli ty výsledky. Od začátku roku 2000 proběhla série incidentů, které se pravidelně opakují a dosvědčí o tom, že ty hrozby jsou stále aktuální, zejména od roku 2010 co se týká technologií, tam, tam došlo tedy k explozi ve Fukushimi, to nebylo tedy úmyslné, eh, úmyslná nehoda, ale bylo potřeba využít veškerých zdrojů a specifické specializované kompetence, využití vojenských zdrojů pro pokud se týká o záchranu obětí, které byly ozářeny, nebo v rámci velmi specifické léčebné péče epidemie eboli, kde bylo riziko šířící se nemoci s určitým tou zvláštností, že byla požá, bylo požádáno o vojenské posily protože nevládní organizace většinou nepožadují takovouto posilu, nicméně mm, byly skutečně nebylo to nad jejich síly zvládnout tu situaci a bylo potřeba využít co možno nejširších kapacit. Co se týká úmyslných nebezpečí, tak to, je, to jsou použití chemických látek jako chlor, fluor, například od roku 2012 jsme to zaznamenali a potom tam byly ty incidenty na evropské úrovni, které, ke kterým došlo přímo na evropském území, například no, útok novičokem v Salisbury a potom ta dvě spiknutí, dva pokusy které byly naštěstí odvráceny eh, využití ricínu ve Francii a v Německu. Toto tedy byly nedávné události z roku 2018, což tedy ukazuje, že stále je eh, zde zájem těch aktérů nestátních, tedy na jedné straně, ale také to svědčí o tom, že, hroz, že musí být eh, využita a zohledněna státní podpora zapojení státu a to velmi seriózně. Co se týká jaderných a radiologických zbraní, tak můžeme připomenout nelegální obchod, který byl odhalen, který je pravidelně odhalován. A i když v konečné fázi nebylo to identifikováno jakožto teroristická hrozba, tak je to zranitelné. Zde skutečně jsme zranitelní a potřeba se tím zabývat. Pokud jde o incidenty úmyslné povahy a možnosti využít vojenské prostředky, tak musíme připomenout, že využívání těchto prostředků není systematické, není automatické, jednak protože podle zapojených zemí tak všechno závisí na národním plánování. Všechny ty země nevyužívají stejným způsobem vojenské prostředky, pokud je používají. Všechno závisí na roli jednotlivých aktérů při řízení krize ale také národní civilní prostředky nejsou, někdy jsou dostačující a není potřeba využívat vojenských sil i na evropské úrovni někdy. To není potřebné, takže za těchto okolností některá kritéria by mohla umožnit identifikovat scénáře, které by mohly vyžadovat využití vojenských kapacit, zejména podle informací, které mohou poskytnout zpravodajské služby, které mohou oznámit hrozbu určitého hm, rozsahu nebo určité serióznosti, která může odůvodnit využití vojenských prostředků už na začátku specializovaných prostředků pro detekci tohoto typu hrozeb. Dynamika krizí. Tyto krize jsou se velmi liší podle toho, zda jde o krizi, která se šíří pomalu nebo rychle, protože ty časy intervence nejsou v těchto případech stejné a u vojenských sil ty jsou většinou využívány spíše pomaleji nebo tedy s určitým časovým odstupem. Potom je důležitý počet členských států nebo třetích zemí, kterého, které mohou být zasaženy, případně přeshraniční reakce. Záleží tedy na rozsahu toho potenciálního incidentu, pokud k němu dojde který by mohl způsobit saturaci civilních prostředků a nutnost využití posil a specializovaných prostředků, aby jim pomohli. Stejně tak opakování těch aktů v průběhu času nebo zeměpisné rozdělení jejich, to znamená, jak jsou tedy rozšíř, které někdy mohou způsobit to, že občanské síly nejsou dostatečné. K ostatním kritériím, která musíme zohledňovat, tak tam patří vnitřní kapacity reakce napadených členských států, případně potřeba využít posil pracovníků, kteří už jsou například využiti jinde a když jsou ty hrozby velmi specifické, tak je potřeba využívat některá specifická zařízení, například pro detekci, dekontaminaci, lékařská opatření, někdy jsou to velmi specifické prostředky a někdy potřebujeme využít specializované školené lidi, lidské zdroje pro dekontaminaci nebo pro lékařské ošetření například, když máme oběti fosforem, zasažené fosforem nebo jinými nebezpečnými látkami. A poslední bod se týká toho, že se mohou využít i jiné typy dohod, které umožňují využití vojenských sil na evropské úrovni, například bilaterální dohody o spolupráci, pokud jde o přeshraniční hrozby, anebo využití dohod v rámci NATO. Takže že jsme identifikovali sérii scénářů, které mohou vést aha, k využívání vojenských sil, zejména prevence a to znamená, že tyto prostředky mohou být požadovány proto, aby se posílily kapacity třetích států, protože je potřeba zachovat kontinuitu mezi bezpečností uvnitř Evropské unie a mimo ní. A nebo také jde o využití nějakých vojenských misí v malém rozsahu a rychlé reakce, které umožňují zasahovat v případě eh, rozšiřujícího se kon, konfliktu, který pokud ta hrozba je identifikována a může vyžadovat například zabezpečení určitého materiálu nebo in zásah proti nějakým skupinám, které se chtě, třeba chtějí zmocnit jaderného, chemického nebo bakteriologického materiálu. Potom jsou to katastrofy velkého rozsahu, které překračují národní kapacity těch postižených zemí. Ten kontext hrozeb v rámci opakovaných útoků, které překračují disponibilní prostředky anebo útoky s dlouhodobými účinky. Tam jim to má dopady zejména na lidské zdroje, na ty civilní složky. Scénář, který by využil, eh, vyžadoval využití takových center nebo středisek, které má, má armáda zejména s určitými obranými programy, které byly využívány v rámci studené války, anebo co se týká kapacit dekontaminace, identifikace úrovně kontaminace, No, tam je potřeba školený personál na to, na to aby se prováděla eh, ta dekontaminace v ochranných oblecích. To vyžaduje pravidelné zaškolování, pravidelný trénink a občanské složky v jednotlivých zemí nemají nutně vždy možnost pravidelně toto provádět, protože mají jiné úkoly, tedy které musí plnit. A nebo kapacity ve v lékařské oblasti, ty zdravotní tedy. Další scénář je, se týká využívání biologických chemi, nebo chemických látek pro vojenské účely, tam, kde by mohlo být podezření, že je zapojen některý stát. Jsou zde také případy hybridních hrozeb, kam tedy je zapojena tato dimenze CBRN. A máme zde zde je potřeba zohledňovat propojení jednotlivých eh, složek, což znamená komplexnější a mnohostranější útoky, například kyberataky velkého rozsahu, které mohou ohrozit kritickou infrastrukturu. A vojenská reakce na tyto hrozby, na kybernetické hrozby tedy je často vyžadována. A potom situace, která v této chvíli se zdá málo pravděpodobná, protože je extrémní, ale je to situace, která se svými důsledky blíží případu války nebo ozbrojeného konfliktu, i když zase opakují, musíme samozřejmě to naplánovat, aniž by tedy to hrozilo nějak bezprostředně v současné chvíli. Takže v v této době jsme v takovém prostředí, které se zdá příznivější pro využívání nebo pro plánování možného využití vojenských prostředků při krizi s určitými složkami. Na jednu stranu je zde potřeba zajistit strategickou autonomii Evropské unie, to je ta už několikrát tedy jsme o ní hovořili, jsou, je to v dokumentech Evropské unie nebo v politických prohlášeních, kdy zástupců členských států Zejména takový uhelný kámen je globální strategie Evropské unie eh, z roku 2016, která připomíná, že ambice, cíl toho strate, strategické autonomie Evropské unie s nutností šířit bezpečnost nejen uvnitř, ale i vně Evropské unie. A je potřeba vyvíjet úsilí v oblasti obrany, tedy vojenských kapacit, ale všechno, co se týká boje proti terorismu. To jsou tedy ty hlavní cíle této strategie. A potom jste také se vyzí, jsou členské státy vyzývány, aby si vzájemně pomáhali a projevovali solidaritu a to se projevuje činy a je to skutečně součástí těch návrhů nebo možného zlepšení, kterým se zabýváme z těch politických prohlášení z nedávné doby. To bylo prohlášení Macrona z roku 2018 při přípravě stoletého výročí eh, příměří konce první světové války, který hovořil o založení skutečné evropské armády, aby se Evropská unie mohla svrchovanějším způsobem bránit proti externím hrozbám a německá kancléřka 13. listopadu 2018 v Evropském parlamentu ve Štrasburku také připomněla vizi, že bychom mohli mít opravdovou evropskou armádu. Tedy navazovala na slova francouzského prezidenta. Takže kromě takže toto prostředí, které se mění, zde došlo k významným pokrokům od roku 2016 a 17. Zejména zde bylo zavedení strukturované trvalé spolupráce PESCO, Permanent Structured Cooperation. To bylo rozhodnutí Rady z prosince 2017 kde, kde se zapojují na dobrovolné bázi členské státy Evropské unie Není to tedy jediná iniciativa, mohli bychom mohli by také podepsat využití Evropského obraného fondu. PESCO je tedy velmi úzce spojeno s ostatními iniciativami obranými a podporují ho tedy podporuje Evropská služba pro vnější činnost a Evropská obraná agentura. Takže nehovoříme zde do detailu o úloze Evropské obrané agentury, ale je samozřejmě důležitá v boji proti těmto hrozbám, které nás zajímají. Takže v rámci této trvalé strukturované spolupráce už 17 projektů bylo zahájeno v roce 2018. Žádný není zaměřen specificky na tyto druhy hrozeb, ale je to jasný představuje jasný přínos, který můžeme využít i při těchto hrozbám. Bude také možné, aby byly zapojeny i projekty výhradně zapojen, eh, zaměřené na ty chemické, bakteriologické, radiologické a jaderné zbraně. Také posílení spolupráce v rámci střední Evropy. Cílem je vytvořit systém dohledu nad těmito zbraněmi, kam by se zapojovali operátoři, co by se mohlo například používat operativním způsobem v námořní, pozemní a letecké oblasti. Takže pak je zde další iniciativa, kterou bychom mohli uvést. To je Evropská intervenční iniciativa, European Intervention Initiative, která byla zahájena francouzským prezidentem Macronem. Ta vyžaduje větší strategickou autonomii v oblasti obrany a samozřejmě mělo by to být doplňkové k obranému úsilí evropskému, k úsilí NATO. Nemělo by to být vnímáno jako něco, co je ve střetu, ale naopak, co se vzájemně doplňuje. Devět ministrů obrany podepsalo dopis v červnu 2018 Let of Intent. Jedná se tedy o kolektivní obranu a to by se vlastně mohlo podobat tomu článku 5 to Mohlo by docházet k výměně pracovníků a ke společným cvičením, k rozvoji spolupráce mezi zeměmi, které mají politickou vůli jít stejným směrem a využívání vojenských kapacit společné podle různých scénářů nejen vojenských, ale také občanských, civilních tedy. Takže Například zde byl zásah Nizozemska a Británie po uragánu v Karibiku, co mohlo například odůvodnit využití takovéto iniciativy v budoucnu. Euh, Takže co se týká posílení spolupráce mezi NATO a Evropskou unii, tak je dobré připomenout, že poslední akční plán CBRN v roce 2019 vyzývá k úzké spolupráci mezi Evropskou unii a organizací a důležitými partnery, co zahrnuje NATO samozřejmě. A jako dříve, to, že Evropská unie rozvíjí tyto kapacity, je něco, co je považováno za doplněk k NATO a nikoliv za něco, co by mělo být ve vzájemné konkurenci společné prohlášení o možnosti spolupráce na summitu NATO v roce 2016 a nové společné prohlášení na posledním summitu v červenci 2018. A jeden z bodů, o kterém se mluvilo v roce 2018, je, že je důležité posílit spolupráci v oblasti odolnosti vůči těmto typům zbraní, například také posílit spolupráci mezi zaměstnanci Evropské, v Evropské unii a NATO, aby se posílily kapacity přípra- připravenosti, například pro hodnocení rizik v oblasti zdravotní péče, reakce na ak- útoky velkého rozsahu a podobně. V tomto rámci můžeme připomenout nedávné vytvoření Centra excelence pro boj proti hybridním hrozbám, které združuje mnoho členských států Evropské unie a zástupce NATO a Evropské unie tedy, což by mělo umožnit rozvíjet úsilí na posílení vojenských a civilních kapacit v rámci lepších cvičení, výměn názorů, diskusí o možných scénářů. A hrozby v rámci s těmto zbraněmi byly tedy identifikována jako jedna z možných hrozeb. Takže je velice užitečné a zajímavé, abychom co nejvíce upřesnili dohody o spolupráci mezi jednotlivými krizovými centry Evropské unie, včetně těch, eh, včetně agentur jako Europol a to, co patří, patří k výboru pro například na středisko pro koordinaci reakce v zásahu katastrof pod NATEM. Obecně mechanismus civilní ochrany Evropské unie je uhelným kámenem reakce Evropské unie na takovéto krize, kde máme Centrum pro koordinaci, které bude zahrnovat všechny kapacity reakce. Je to takové centrum, takové združení prostředků, které navrhly státy z vojen, vojenské povahy tedy a patří tam Evropský lékařský sbor, který v rámci využití eh, v rámci této reakce bude využit. Problém je, že tyto prostředky jsou poměrně virtuální, protože v okamžiku, kdy jsou vyžadovány, nemusí být vždy k dispozici, protože mohou být využívány jinde a členské státy jsou málo mm, vyzývány, aby tedy vysílali své síly do těchto center. Zatím tedy operativní ta operativní složka nedostatečná, proto Evropská komise navrhla vytvoření určité civilní rezervy, eh, civilních obraných kapacit, které by mohly být použity jakožto v poslední instanci a které by mohly být financovány Evropskou komisí pro, co se týká prostředku tedy v rámci kofinancování. A byla by to tedy komise se zapojenými členskými státy, které by rozhodly o využití části těchto složek v případě nějakého útoku nebo nějakého konfliktu tak, aby tyto síly byly k dispozici. Evropská komise dále navrhla zavedení sítě znalostí kapacit Evropské unie v oblasti civilní ochrany. Takže ty iniciativy Evropské unie jsou četné, pokud se týká prevence těchto události velkého rozsahu z hlediska vojenských sil, kde máme kontrolu exportu, ochranu kritických infrastruktur, podporu mezinárodním organizacím, jako je Světová zdravotnická organizace nebo Organizace pro zákaz chemických zbraní, velké úsilí v oblasti financování výzkumu a vývoje. To je v rámci společných výzkumných středisek Evropské unie program Horizon 2020 a tak dále, potom systém eh, varování v oblasti zdravotnictví, ten systém včasného varování pro ti přenosným chorobám, posilování spolupráce sítě laboratoří prostřednictvím iniciativy nebo programů hm, společných financování cvičení nebo posilování reakcí proti teroristickým útokům. To je nedávná iniciativa podle směrnice Evropského parlamentu a rady z roku 2017. Potom to, že můžeme sdílet informace, které poskytují zúčastněné strany prostřednictvím tohoto centra, to je také důležitá věc. A potom to přispívá ke snížení rizika nezákonného obchodování s těmito zbraněmi ve třetích státech například eh, prostřednictvím těch středisek excelence Evropské unie, tak to samozřejmě není vyčerpávající systém, ale mělo by to jen ukázat rozsah práce Evropské unie, pokud jde o prevenci. Koordinace krizí kam by měly patřit, měly by se k ním připojovat i vojenské prostředky, tak to je složitá oblast, protože jsou zapojeny, je zapojeno mnoho aktérů a různých nástrojů. K těm aktérům patří členské státy samozřejmě, rada, komise, Evropská služba pro vnější činnost, všechny evropské agentury podle typu jednotlivých kruzí, Europol, Eurojust a další, EBD, EBDS a potom další zúčastněné subjekty poskynuté členskými státy, mezinárodní organizace jako Světová zdravotnická organizace nebo Organizace pro zákaz chemických zbraní. Takže když vidíme tyto mnohé aktéry, tak je důležité mít efektivní mechanismus pro koordinaci a to je tedy eh, za systém Evropské unie pro eh, politické mm, reakci na evropské krize, na krize, ať už to je v rámci Evropské unie nebo, nebo to bylo založeno v roce 2013. Je to efektivní tento systém a umožňuje tedy rychle reagovat v oblasti krizi. To buď řídí přímo předseda rady, anebo se to automaticky spustí v rámci spuštění eh, klauzule solidarity eh, v jednotlivý, mezi jednotlivými členskými státy. To je tedy ten Integrated Political Crisis Response Arrangements. A potom bychom také ráda připomněla, že žijeme v takovém geopolitickém prostředí, které se v posledních letech velmi změnilo, velmi vyvinulo, stává se stále, je zde stále více výzev, kterým čelíme, zejména tedy ze strany Evropské unie. Je zde například případ anexe Krymu s Ruskem z roce 2014, potom také země, které mají zahraniční politiku nebo obrané politiky stále odhodlanější, aniž a samozřejmě teroristické hrozby, které útočí a za, na evropský kontinent v určitých případech. Je potřeba také připomenout pozici americké vlády k některým věcem. To také by mělo být součástí analýzy evropského prostředí, zejména pokud jde o finanční podporu NATO nebo evropskou bezpečnost, to, co se týká podporu mnohostranných dohod proti šíření jaderných zbran, zbraní nebo boj proti nezákonnému obchodu a potom také dopady Brexitu což za určitých okolností mm, jste, budou určité hrozby. Dříve tedy ta, ta bezevropská, možná ta bez, evropská bezpečnost nebo spolupráce s NATO bude v určitých ohledech obtížnější. Děkuji. And now I would... Velice děkuji a nyní bych ráda dala slovo panu doktoru Atalovi. Máme k dispozici ještě dalších zhruba 20-25 minut a pak ještě se dostanou ke slovu mý kolegové. Takže prosím, máte slovo. Jaký je tedy rámec této možné účasti vojenských kapacit na řešení krizí? jaderných, biologických, radiologických a zbraní. Takže globální strategie Evropské unie z roku 2016 nejprve a potom strategie pro vnitřní bezpečnost z roku 2015. To jsou tedy dva globální dokumenty, které nejsou hm, se nezaměřují podrobně tady na tyto typy zbraní, ale je to taková šir, širší pohled. Principy, které jsou základem této strategie jsou tedy, spočívají v tom, že ta příslušná země má, je první odpovědná v oblasti řešení krizí a řízení krizí na svém území, ale potom také to, že ty hrozby CBRN jsou tedy velice specifické, složité, komplexní hrozby, těžký, je těžké na ně hledat řešení a mohou překračovat možnosti a prostředky eh, té země, které se to týká a může to tedy odůvodňovat použití nebo spuštění povinností, které vyplývají z Evropské smlouvy a zejména ustanovení o vzájemné pomoci, o vzájemné ochraně a klauzule o solidaritě mezi členskými státy. Co se týká tedy eh, klauzule ustanovení o vzájemné pomoci, tak se zde připomíná, že jsou dvě podmínky pro její využití a to, že zem, aby země mohla využít tuto, toto ustanovení, tak je, musí vlastně čelit nějakému ozbrojenému útoku, ozbrojené agresi. Vidíme, že je potřeba poněkud relativizovat toto a a že tedy čelí agresi na svém vlastním území. To je tedy ustanovení, o které požádal zejména francouzský prezident po bezprostředně po atentátech, který, ke kterým ve Francii došlo v listopadu 2015. Mise, které vlastně patří pod tuto, toto ustanovení, tak jsou různé, můžeme říci. Všechno to zahrnuje společné akce v oblasti odzbrojování, humanitární mise a evakuační mise. To, co je vlastně na pomezí mezi ozbrojeným útokem, ale také humanitární mise, které mohou vyplývat například z přírodních rizik velkého rozsahu. Potom zde máme mise poradenství a pomoci. Potom mise na předcházení konfliktu, to jsme slyšeli příklady před chvíli. Mise, potom mise ozbrojených složek pro řešení krizi, včetně misí pro znovu ustanovení míru a stabilizaci po konfliktech. To jsou tedy ustanovení článku 43 smlouvy o fungování Evropské unie. Takže tady už vyvstává to skutečnost, že vlastně se zde kříží role civilní reakce, reakce civilních složek a vojenských složek a zde tedy pravděpodobně nastává to specifikum vojenského zásahu ve většině případů v Evropské unii, což je něco, co je na křižovatce, abych tak řekl, těch naléhavých potřeb v civilní oblasti, službám obyvatelstv, ve službách obyvatelstva a vojenského oboru, tak jak tedy eh, běžným způsobem je vnímán. Ustanovení o vzájemné pomoci říkal jsem, že je podmíněné. Potom je také ustanovení o solidaritě. Připomínám, že je to velmi specifické, protože vyžaduje, aby ta členský stát, který o to žádá, využil nebo všechny možnosti nabízené pro řešení krize, které má k dispozici a které už jsou nedostatečné tedy z tohoto hlediska. A zde také u toho příkladu, který jsem uvedl, žádosti, kterou vyslala Francie o využití této, tohoto ustanovení o vzájemné pomoci, tak tady jsme nebyli v situaci, že by prostředky byly překonány nebo vyčerpány, i když skutečně teroristický útok byl velmi závažný, ale byla to situace, která vyžadovala posílenou spolupráci se zeměmi Evropské unie, zejména v rámci výměny informací, tak, aby bylo možno rychle odhalit ty teroristy, což bylo provedeno právě díky pomoci, která přišla z Evropské unie. Pokud tedy jde o la, la valeur ajoutée. Pokud jde o přidanou hodnotu těch vojenských zásahů, tak máme příklady, máme určité příklady, o které se už můžeme opírat. To není něco, co by bylo nového. První příklad, který mohu uvést, tak to je epidemie eboli eh, v roce 2014, kde jsme viděli, jaký může být přínos Evropské unie, tedy v prvé řadě, protože zde byl přínos Evropské unie, který byl jak nový, tak pozoruhodný. A potom jsme zde měli účast, která ukázala, jaká, jaký může být podíl armády, vojska tedy v těchto, u těchto situací. Jak tedy jsme už řekli, tak to byla situace, která z velké části byla vyřešena nevládními organizacemi, až potom vyvstaly některé složité problémy. A zejména v této situaci potom vojáci díky svému know-how a díky svým zkušenostem z využívání zdravotních prostředků v terénu daleko od základny, kteří tedy dokázali byly to tedy vojenské zdravotnické složky, zejména francouzské, které tedy zřídili speciální středisko pro léčbu pro ošetřování tedy bylo potřeba zaručit těm zdravo, tomu zdravotnickému personálu určité prostředí, aby mohli zajistit pacientům co nejlepší péči, je potřeba vzdát jim hold. A zde se tedy vytvořilo takové středisko vojenských kompetencí, takové hnízdo, aby se tak řeklo, které bylo velmi dobře využito teroristické útoky, jsou zde skutečně vojenské patrony, které vojenské síly, které zabezpečují určitá zařízení, budovy, stavby. Viděli jsme to, zažili jsme to v Bruselu dnes ráno, když jsme přijeli. Takže to je také vojenská účast při teroristických naléhavých situacích civilního rázu. To je také jeden z příkladů, stejně tak jako příklad, který uvedla kolegyně cyklonu Irma a těch kompetencí spojených civilně vojenských, které se tedy využily. A poslední příklad, který bych citoval, je příklad novičoku, to znamená použití novičoku ve Spojeném království nebo využití Polonia před několika 110 před několika roky nebo speciální kompetence, což jsou kompetence, které mají má vojsko k dispozici, vojáci, zejména z oblasti zkušeností, expertízy a vyšetřování ohledně zbraní NRBS, CBNRN, pardon, tam, kde samozřejmě civilní oblast nemá takové informace a takové znalosti jako vojenské složky. Takže výzvy, které vyvstávají, zejména pro využití vojenských složek v těchto situacích a ohrožujících naléhavě obča- obyvatele, tak to často souvisí s tím, že vojenské prostředky nejsou vždy, nebo vojenské síly nejsou vždy zvyklé spolupracovat s civilními složkami. A často pod velením nějakého civilního orgánu. Takže jsou zde určité kompetence, které jaksi se musí získat a je to společná práce, která se tedy musí mm, jaksi rozvíjet a klást na ní důraz. První bod, který bych chtěl zdůraznit z tohoto pohledu, tak to jsou ty potí, interní potíže, se kterými musíme určitě pracovat. A to zejména nutnost tím pre, ještě u CBRN, to znamená připravit tu práci v rámci plánování, kam se zapojí civilní a vojenské složky. To je něco, co neexistuje všude a co je potřeba připravit, vykonávat v terénu při školení, tréninku a při cvičeních. Potom je zde samozřejmě organizace, velení a, ko- a koordinace mezi zásahem tedy civilních a vojenských složek. A to je také něco, co se musí připravit v těch um, štábech. Také zde máme další problém a to, že v jednotlivých zemích Evropské unie to sdílení odpovědnosti není vždy stejné a že v každé zemi například mezi hasiči, bezpečnostními složkami, policejními složkami, zdravotnickými složkami, tak to sdílení povinností, misí a odpovědnosti není stejné. A zde také musí se odvést práce, kde se vyjasní úkol a role jednotlivých aktérů při takovémto zásahu několika zemí Evropské unie pod řízením Evropské unie za těchto podmínek, tak aby to proběhlo co nejlépe. Potom zde je další důležitý bod a to je vize, takový plán každé země ohledně role vojenských prostředků, vojenských složek. A v mnoha zemích ty vojenské prostředky jsou ty prostředky, které jsou využívány až v poslední instanci, pokud opravdu civilní síly, civilní prostředky nestačí. To je také něco, na co je potřeba se podívat, ale potom jsou některé země, u kterých vojenský zásah je obvyklý, tak určitým způsobem institucionalizovaný jako doplňující v případě katastrofy významného rozsahu. U franto, francouzského příkladu, který jsme uvedli, vojenské složky byly trvale k dispozici ministrovi vnitra. Ale zde také každá země má svůj způsob, svůj postup a mm, byla prezentována určitá zpráva Rakouskem v této oblasti a určitě některé další země Evropské unie se také zamýšlejí nad těmito otázkami a nad, rol, nad institucionální rolí armády a na tom, co nebo jaká má být tato role, když čelíme nějakému problému, který vlastně se dotýká Evropské unie, zejména v rámci teroristického útoku, v případě teroristického útoku. Problém, nebo spíš výzva než problém, protože je to výzva, která kterou je možno řešit, kde ty prostředky existují na evropské úrovni a zejména v rámci programu CBRN z roku 2009 a potom z konce roku 2017. Tak to je všechno to, co se týká rámce pro zásah, interoperability, to znamená opravdu to, abychom měli plán společný vojenských a civilních složek pro hrozby CBRN, které můžou mohou zasáhnout Evropskou unii, tak aby například, když potřebujeme využít nějakou jednotku, která pracuje na dekontaminaci obětí chemického útoku, tak, a, tak například jednotka z jiné členské země, aby mohla navázat na tuto práci, aniž by ten způsob práce se příliš lišil, ale to samozřejmě také vyžaduje, může to vyžadovat určité úsilí v oblasti materiálu a zařízení. Alors, les rôles qui peuvent être euh, utilement confiés aux armées en raison de les, des spécificités des armées takže jakou roli jste může hrát ehm, ta militární složka? Takže za prvé, může přispět třeba vojenskou, eh, s, informacemi vojenského zpravodajství, můžou se sdílet informace a to je nesmírně významné. Dále. Můžeme také připravit zacílenou reakci Můžeme využít například různá vojenská vybavení. A možná to třeba může nakonec přinést i účinnější reakci na různé hrozby CBRN. Um, roli, roli zde může hrát i Evropská obraná agentura. To by znamenalo, Eh, že by bylo zapotřebí různých společných cvičení eh, mezi civilními a vojenskými složkami. To znamená tyto různé, různá asi cvičení civilní obrany by se konala proto, aby bylo pak možné v případě nějaké události dobře zareagovat. Mohlo by například nastat situace, v níž třeba jedna země ukáže jiné zemi, jak reagovat na nějakou věc, například jak provést dekontaminaci obětí po útoku CBRN. Nebo můžeme hovořit o nějakých ještě konkrétnějších, specifičtějších operacích. Mm, je také důležité hovořit o tom, že je nutné zachovat kontinuitu v situacích, kdy se třeba mění ty mm, týmy. Mohu vám ještě uvést několik příkladů z praxe. Například je zapotřebí vytvořit určitou ohraničenou oblast, vymezenou oblast, například po chemickém útoku, a to právě může učinit třeba armáda. Mm, nějakým způsobem vymezí oblast, do níž nemůže vstoupit nikdo, kdo nemá dostatečné ochranné prostředky a kdo také tam nemá jaksi nějaký specifický úkol. A toto je poměrně docela e, těžká věc, e, například e, v městském prostředí. Takže zde může být třeba armáda jakýmsi, jakousi zálohou pro civilní týmy, které třeba nedokážou zajistit i určitou fyzickou ochranu toho území a to třeba po nějakou delší dobu. Taková cvičení by probíhala v terénu a právě zde by třeba ta vojenská složka mohla přispět k vyřešení té situace. Pak jsou zde například eh, vojenští lékaři a jejich erudice, která rovněž může být užitečná, protože velice často jsou tito vojenští lékaři jediným mm, odborní, nebo jsou jedinými odborníky, kteří dokážou eh, například eh, ošetřit lidi, kteří byli nějakým způsobem eh, zranění v rámci útoku CBRN. Důležité je i, důležitá je i následná péče pro oběti, mohou to být celé měsíce, nemocniční péče. Třeba víme, jak to bylo po válce mezi Iránem a Irákem. Bylo tam mnoho obětí. které eh, byly napadeny iperitem a které pak museli podstoupit velice dlouhou a náročnou léčbu. A tehdy právě mm, bylo možné využít eh, erudici vojenských lékařů, jejich vzdělání, jejich odborné vyškolení. Mm, některé útoky jsme zde ani v Evropské unii zatím nezažili. Takže třeba v této oblasti by Evropská unie se jak se mohla nějakým způsobem více vyškolit, získat další informace. Opět eh, chci upozornit na to, že je dobré využít tyto vojenské schopnosti i, pod, i když třeba k tomu útoku došlo vůči civilnímu obyvatelstvu. Ještě můžeme dodat, několik eh, takových eh, obecných pokynů nebo doporučení. Za prvé, bude záležet na každé jednotlivé zemi, aby sama se zamyslela nad těmi možnými scénáři a také, aby se ty země společně zamyslely nad těmi scénáři. Je důležité, aby se ty země zamyslely nad tím, jaké cíle, jakých cílů chtějí dosáhnout společně, jak by postupovali v případě konkrétních útoků, například uh, útok špinavou bombou, chemický útok, Jsou zde další příklady, například eh, chemický plyn, útok chemickým plynem, nebo třeba šíření nějaké eh, infekce, infekční choroby. Takže to jsou věci, které mohou společně třeba plánovat různé země. Je důležité, abyste byly takové společné akční plány aby každý věděl, eh, jakou roli pak by hrál v nějakém tom scénáři, jak, jak může každá země přispět. Zda je také třeba důležité, zda je třeba nutné, aby ta země nějak eh, uspůsobila eh, své týmy, také dobré, aby ty země spolupracovaly v oblasti výcviku a školení. Jedna taková možnost, jak eh, nastavit takové první kroky, je vytvořit takový dvoustupňový systém. Byl by to takový systém modulů, stejně jako je to v systému civilní ochrany EU. Na úrovni vojenské složky by mohl být takový komplementární modul právě pro ty specifické oblasti, kde, eh, kde vlastně kompetentnější bývá ta vojenská složka než ta civilní složka. Například eh, právě třeba ta oblast eh, zdravotní, to je, taková, to je takový výrazný příklad. Takže pak jsou zde tyto moduly, Eh, tam by stačilo méně pracovníků, spíše vysoce eh, specializovaných a vyškolených. A pak by zde byl takový ten druhý stupeň, to by byl takový rezervoár různého vybavení. Je to opět trošku, jako je to v tom evropském eh, mechanismu civilní obrany. To znamená, opět by to bylo něco doplňkového, tomu, co již bylo mm, připraveno. No a pak je zde technická úroveň. To znamená, že ta technická úroveň, tam by možná ti pracovníci nemuseli být tak eh, odborně vyškoleni, ale zároveň, pokud by ta země vyčerpala své odborníky a své pracovníky, tak by mohla sáhnout do tohoto rezervoáru a najít tam pracovníky, kteří, které potřebuje. Na závěr bych ještě chtěl připomenout um, určité možné iniciativy, něco, co bychom mohli zvážit. Myslím si, že bychom třeba mohli hm, proskoumat proveditelnost systému, který by zapadal do toho stávajícího projektu CBRN. Jedná se o to, zda by bylo možné konsultovat jednotlivé členské státy znát jejich názor, mm, co si myslí tedy o tom, že by se zúčastnili takových akcí, jak, jaké mají k dispozici mm, jednotky nebo pracovníky, za jakých eh, podmínek by se zúčastnili takových akcí. A pokud bychom chtěli zdůraznit, měli bychom zdůrazňovat ten systém té společné reakce. A pokud opravdu chceme takový společný rámec, tak bychom měli začít například tím, že združíme odborníky z jednotlivých členských států, že e, budeme, vytvoříme určitou doktrínu, mm, respektive můžeme si vyslechnout jejich doktríny a pak se zamyslet nad tím, jak vytvořit takovou společnou doktrínu, která pak umožní vzájemnou pomoc. Pak je zde ještě ta otázka určité rezervy, takové celoevropské rezervy vybavení a zařízení, která by pak nesloužila, nebo která by neobsahovala pouze civilní vybavení a zařízení, ale i vojenské zařízení, která by se pak velice rychle dostaly tam, kde je, zapot, tam, kde je to zapotřebí. Děkujeme, pane doktore. Prosím. Já nikterak nepochybuji, že tady bude smršť otázek a připomínku. Zatím tedy jeden kolega se přihlásil do debaty pan Galer. Děkuji vám. Děkuji vám za eh, tento významný přehled. A samozřejmě moje otázka eh, je asi taková. Eh, pokud něco takového nastane, máme nějaké pravidelné manévry nebo testy mezi různými Eh, orgány, které nějakým způsobem eh, mohou ovlivňovat schopnosti vojenské. Já předpokládám, že mezi členskými zeměmi nějaké pravidelné testy probíhají, ale eh, zajímalo by mě, jestli jsou také přeshraniční texty, testy. A zdá třeba na úrovni Bruselu máme nějaký přehled o tom, kdo má jakou schopnost a e, na koho je možné s čím se obrátit v případě, e, když něco nastane. A nebo jsme zatím v nějakém tom embryonálním stádiu. Či de facto e, nejdříve potřebujeme mít znalosti a potom tady skutečné reálná, reálná cvičení. Takže jak na tom jsme? Děkuji. No, já mám dvě věci, pokud mohu. Za prvé, musím se přiznat, že eh, velmi pozitivně oceňuji informace, které tady byly podány. Ale také to, co zaznělo na začátku, eh, že totiž eh, hrozby mohou být také přírodního charakteru, tak to by byly nějaké katastrofy, epidemie, ale také mohou být vlivem eh, nějaké kriminální nebo teoristické činnosti člověka. Já myslím, že takto to klasifikujeme správně. Nicméně, moje otázka je následující. Jestliže máme hrozby, které se objeví, tak s nimi musí bojovat jak civilní, tak i vojenské struktury státu. Já jsem ve svém životě mnohokrát navštívil Irák a Afganistán. A pamatuje si, že na misích nám nastávaly problémy spočívající v tom, že standardy, eh, které se aplikují na civilní hrozby, nejsou tytéž jako standardy pro eh, vojenské Eh, samozřejmě vojsko vojenské má také různé úrovně, nejvyšší úroveň je čtvrtá. A eh, moje otázka zní takto. Jak podle vás je v této v tomto souvislosti, v této souvislosti, jak vypadá výměna informací mezi vojenským sektorem a civilním, zda se eh, navzájem sdílejí technologie jak se bránit, jak neutralizovat eh, ty hrozby. Protože eh, vojsko má eh, speciální chemické jednotky v případě mm, chemického ohrožení. A jak to vypadá v té civilní záležitosti? V Polsku mm, to jsou vlastně velké síly, to jsou stovky lidí. Čili jsou to velké síly a mě by zajímalo, jestli tady ty civilní a vojenské síly se nějakým způsobem doplňují v případě, že by došlo k nějakému ohrožení většího rozsahu. Thank you. Uh... Děkuji. Prosím. Javier. Tak eh, musím říct, že eh, skutečně mm, je celkem alarmující, to, že eh, tedy všechno to, co jsme se doslehli. A samozřejmě nej, nejstrašnější je na tom to, že se říká, že potřebujeme koordinovat, potřebujeme potřebovat toto, budeme potřebovat toto. Ale čili my skutečně jsme příliš eh, eh, na začátku. takovéto to my potřebujeme ještě to a to. Čili eh, jakým eh, eh, způsobem toto můžeme uvést do fungující praxe, protože to hovoříme o problémech, které se vyskytly včera a my potřebujeme dneska reagovat. Samozřejmě jedna možnost eh, je tradiční válka s tradičním nepřítelem, ale my kromě toho máme ještě také teroristy, eh, kteří mohou destabilizovat oblasti, jako je třeba Severní Afrika a podobně. Čili eh, já mluvím tedy jaksi o výhledu protože já mám dojem, že po technické stránce už je známo, že existují takovéto hrozby dobrých 15 let. No a pak tady ještě další otázka a to je něco, co se nás přímo týká. Jestliže tady hovoříme o eh, ochraně proti hrozbám bakteriologickým, chemickým a tak dále, ale Eh, jsme to vlastně my, kdo začal prodávat chemické a bakteriologické technologie. Například v irácko-iránské válce eh, pracovali Iráčané eh, s chemickými bombami z Francie, Velké Británie, z Německa. Případně byly tady granáty, které Eh, například eh, se tam dostali přes eh, jeden španělský přístav. Takže my mluvíme o tom, že technologie se dostává do těch nepravých rukou v Iráku a také jinde, tam všude je dneska obohacený uran k dispozici a ten samozřejmě má velký průrazný potenciál ale eh, oni v podstatě nemají nepřítele, proti kterému by mohli tyto zbraně používat. A zdrojem všech těchto zbraní je náš demokratický západ. Takže třeba to, já nevím, budeme, budeme o tom, co s tím budeme dělat, eh, kromě metafyzických debat. Tak eh, já myslím, že někdo další se nehlásí do debaty, tak já sama bych eh, k tomu ještě něco přidala. Eh, já jsem ze Salisbury, takže eh, víte, že máme velmi nedávnou zkušenost s útokem těmito typy zbraní. A Eh, ono se tedy vyšetřuje a eh, také eh, tady jsme už slyšeli o tom, že by měla být nějaká spolupráce mezi civilními a vojenskými orgány a společně by na to měli nějak reagovat. Že, jak řekl pan Žemka, občas tedy narážíme na problémy a tím nekritizuji ten Solsberský incident, tam to bylo zvládnuto velice dobře, ale skutečně existují komplikace, eh, s nimiž se musí právě eh, tato vojenská obrana eh, potýkat v jednotlivých zemích. Takže tady skutečně máme mnoho, mnoho různých potíží a musíme na ně nějak reagovat. Děkuji. A tak možná, abych zareagoval, nebo za takový začátek odpovědi, abych uvedl, ale myslím si, že jsou také někteří účastníci, něk... také které mohou uvést nějaké upřesňující informace ohledně zemí, kterých se to týká. Pokud se týká toho, co se dělá dnes, zejména v přeshraničně, tak tam skutečně a možná právě tady bylo dosaženo největšího pokroku, tam, kde jsou ta přeshraniční rizika. V každém případě tady u těchto zbraní rizika související s jadernými, s jadernou energií, s rizika související s, průmysl, s chemickým průmyslem například ano, tak tam skutečně jsou kontakty navázány, propojení mezi hm, službami a orgány, jak na úrovni správních orgánů, tak operativních orgánů, potom tedy záchranné složky jsou zapojeny. Pokud jde o role, které hrají jednotliví aktéři a někdy se konají určitá cvičení, například hm, nás, které se zaměřují na určitá technologická rizika, rizika spojená s průmyslem, tak tam opravdu mm, je určité mm, minimum informací, které se poskytuje těm partnerům, pokud jde o skutečné zapojení, o skutečnou účast těch partnerů ze sousedních zemí na těch rozhodnutích, která mohou být přijata. Teď krom nad rámec přeshraniční spolupráce samozřejmě je zde určitá oblast, která není příliš mnoho dnes vyřešena a je zde ještě mnoho práce, eh, co se týká různých přírodních rizik například, tak tam mm, například lesní požáry, tak tam je spolupráce, která jde nad rámec hranic, která tedy překračuje i hranice Evrops, zemí Evropské unie. To jsou nesmírně složité, ale u těch složitých situací, jako chemických, radiologických, biologických a jaderných zbroní, tak tam ještě byl dosažen poměrně malý pokrok a je nezbytné, aby ty kontakty byly posíleny členy. Nevím, jestli chceš, chce kolegyně reagovat na další otázky. Ano, já, co se týká stavu, současného stavu znalostí a toho, co se dělá v, v oblasti té přípravy, tak eh, v rámci plánování a modulů, které, by mohly, které byly navrženy na dobrovolné bázi evropskými zeměmi, tak tam například Francie, Itálie a Dánsko, které uvedly, že v případě události s tímto typem zbraní by mohly poskytnout model, modul pro detekci a vzorkování a Dánsko také navrhlo modul pro dekontaminaci. Takže ano, došlo zde už k identifikaci určitých prostředků NBRC, ale samozřejmě potom jsou další země, které mají jiné zkušenosti a kompetence v této oblasti země, které uvedly, že by mohly poskytnout tyto prostředky v této Někdy nemusí být ty prostředky k dispozici v případě té krize, protože jsou třeba použity pro nějaký jiný konflikt externí nebo v jiných zemích, které jsou ohroženy nějakou hrozbou. Potom jsou určité informace, které se předávají v rámci schromažďování informací, který požaduje ten akční plán ale tam vlastně to jsou jak pro vojenské, tak pro civilní složky, nejsou to tedy výhradně vojenské prostředky. Potom se provádě, konají také společná cvičení evropských zemí, která se provádějí poměrně pravidelně, ale to jsou cvičení, která se zaměřují na specifickou hrozbu, takže tam jsou možná trošku jiní účastníci. Je potřeba trénovat tedy ty složky nebo ty jednotlivé civilní a vojenské složky, členských států, ale obvykle to jsou jednorázová cvičení zaměřená na konkrétní hrozbu. Takže ano, dochází ke skutečnému cvičení z dlouhodobého hlediska a také je potřeba organizovat cvičení, kam se budou zapojovat jednotliví operativní aktéři ze strategického hlediska, což je poměrně těžké zorganizovat zapojení těch jednotlivých aktérů. Thank you much. Děkuji. If you have any final Takže děkuji vám a mm, máte ještě nějaké eh, závěrečné komentáře? Možná tedy jen za Evropskou unii bych řekla, že co se týká jejich kapacit, tak by bylo také zajímavé, aby se provedla taková hloubkovější úvaha o spouštění těch ustanovení o vzájemné pomoci a solidaritě, abych, abych se na to, abychom se na to podívali podrobněji, jaké jsou limity také pokud jde o spuštění té doložky o solidaritě, když se hovoří o vyčerpání všech prostředků, které má k dispozici konkrétní členský stát, tak teprve potom se může obrátit na Evropskou unii. Tak co přesně to znamená? Toto možná by mohl být takový problém, kterým by se Evropský parlament mohl zabývat. A pokud jde o ty dvě otázky, které zde zazněly, také k těm normám ohledně standardů, tak tady, ano, to je opravdu problém, mezi těmi normami, ať už i když se to týká třeba jen materiálu, vybavení civilního a vojenského, ale také, že ty stejné my, že ty stejné mise nejsou úplně stejné. Například mise dekontaminace obětí chemického útoku ve vojenském prostředí se tedy dekontaminují lidi, kteří jsou oblečeni stejným způsobem, stejně, kteří jsou chráněni a pokud v určitém okamžiku je nějaký problém v jejich ochraně, tak to jsou prostě se ty, ty oblečty oděvy sundávají jeden po druhém tím známým způsobem, který je stále stejný, kdežto v civilním prostředí někteří lidé jsou samozřejmě oblečeni různě Máme tady děti třeba navíc, takže je zde pediat, ten problém s dětmi, pediatrický problém, který prostě není ve vojenském prostředí. A uvědomujeme si, že často vojenští partneři objevují, zjišťují, že když eh, jsou postaveni do situace, nějaké katastrofy dotýkající se civilního obyvatelstva, tak teprve objevují tyto problémy. A na druhé straně chceme, aby část zemí, nebo víme, že část zemí Evropské unie už začaly a jsou velmi zaangažovány pro mnoho ono to vlastně od toho tokijského útoku, to bylo v roce 95, kdy některé země Evropské unie už začaly pracovat, zabývat se těmito otázkami a můžeme říci, že globálně je zde dobrá společná práce mezi vojenskými a civilními složkami. Ale, ale, a máte pravdu, když zdůrazňujete tento bod, je, co se týká přípravy, je ten problém. Dnes naštěstí bylo málo skutečných událostí, a problém spolupráce a interoperability a doplňkovosti mezi civilními a vojenskými prostředky a složkami, tady prostě je ještě práce a ještě musíme dosáhnout většího pokroku. Proč? Protože je tady potřeba, je zapotřebí, aby specialisté, kteří se vyznají v těchto operativních zásazích, aby se pravidelně setkávali. A rámec Evropské unie je samozřejmě privilegovaný rámec, aby si vysvětlovali, diskutovali o tom, jak to dělají a zejména, aby se společně zabývali tím, jak je možné přizpůsobit jejich práci tak, aby civilní složky spolupracující s vojenskými složkami různých zemí skutečně spolupracovaly. A o tom tématu, to je ta první část otázky, kterou, která zde také zazněla, pokud jde o blízkou budoucnost nebo tu okamžitou budoucnost, no tak toto je otáz, zde skutečně musíme využívat příležitostí, které se nám zde naskytují. Je potřeba, aby ta práce začala velmi rychle, aby od prvního setkání těch specialistů, kteří budou uvažovat o těchto otázkách, aby to tedy proběhlo velmi rychle a pravděpodobně i zde, tedy v rámci programu té skupiny, která pracuje na těch chemických, biologických, radiologických jaderných zbraních. Ta, ta poradenská skupina by možná mohla vypracovat něco, takové první forum pro setkání, aby se jaksi pokročilo kupředu směrem k této standardizaci a aby už jsme mohli rychle něco vytvořit, něco vybudovat něco, co by bylo jednoduché prostě, aby zde byly určité obecné principy, co je potřeba udělat, abych uvedl příklad a tím dokončím už. Například lidé jsou chemicky kontaminováni nějakou, nějakým sa, nějakou látkou, iperitem, sarinem například. A některé země upřednostňují velmi složité prostředky pro dekontaminaci, jiné zase zdůrazňují spíše okamžitou, daleko jednodušší dekontaminaci, možná ne tak účinnou, ale řekněme velmi rychlou takže mohli bychom možná přemýšlet o tom, že v rámci takovéhoto fóra, kde by se scházeli tito specialisté, že by se stanovila nějaká cesta, tedy která by možná nebyla nějaká příliš sofistikovaná, ale která by zkrátka umožnila to, aby země, která přijde na pomoc jiné zemi, věděla, jak ten problém byl řešen v těch prvních hodinách a co se má dělat v následujících hodinách. Takže zjednodušme to, zjednodušujme věci, pokud skutečně se chceme zaměřit na tu nejbližší budoucnost. Thank you. And... Děkuji. Děkuji eh, oběma eh, našim hostům za prezentace o Eh, různých eh, výzvách a eh, budoucnosti a také děkuji za všechny ty návrhy, jak bychom mohli postupovat do budoucna. Děkuji vám ještě jednou za to, že jste dnes přišli. So we will just reorganize. My se teď tady přemístíme eh, za tady naším stolem, takže prosila bych pár minut vaší trpělivosti. Thank you. Thank you very much. Right, colleagues. Uh, well... Takže, kolegyně, kolegové, vítejte. V druhé části dnešního jednání výboru SEDE, výboru pro bezpečnost a obranu, budeme se zabývat zvláštní zprávou Evropského účetního dvora, která se týká středisek excelence pro CBRN, to je vlastně téma, o kterém jsme teď hovořili a ta zpráva se nazývá Je zapotřebí většího pokroku, takže i zde pokračujeme v tom, o čem jsme hovořili. Velice ráda zde vítám paní Betinu Jakobsen, která je členkou Evropského účetního dvora a mm, je zodpovědná právě za tuto zvláštní zprávu. Mm, také už nás navštívila tento rok, informovala nás o zjištěních účetního dvora ohledně dvou misí EUCAP Sahel Niger a EUCAP Sahel Mali. E, ta zpráva je velice zajímavá, protože navíc je provázaná i s workshopem, který právě proběhl, i když, se, e, i když e, ta, ta předchozí workshop byl založen, byl, se zaměřoval spíše na tu vojenskou, um, vojenské aspekty připravenosti na útoky CBRN, zatímco zde se teda zabýváme středisky excelence, což je um, bezpečnostní program. Jsem velice ráda, um, Vím, že se také tím eh, mnozí kolegové zabývají, takže se těším na shrnutí vaší zprávy a paní Jakobsen, dávám vám tímto slovo. Velice děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení eh, dámy, vážení pánové. Děkuji za příležitost představit vám tuto zvláštní zprávu, která se týká evropských středisek excelence ohledně chemických, biologických, radiologických a jaderných eh, zbraní. a hrozeb. Je to vlastně, tato střediska excelence jsou hlavním systémem pro zmírňování těchto rizik a hrozeb, která přicházejí e, z jiných zemí než EU. Všechno to řídí generální ředitelství DEFCO na, oblast, e, pardon, na období 2009 až 2013 činilo rozpočet 109 milionů eur a na období 2014 až 2020 činil rozpočet 130 milionů eur. Hlavním cílem této iniciativy je posílit kapacity všech eh, zodpovědných orgánů, které se mají zabývat právě reakcí na hrozby CBRN a také snahou je posílit spolupráci mezi příslušnými celostátními i regionálními orgány. Cílem eh, našeho auditu byly dvě věci. Za prvé, Ehm, podívat se na to, jak byla, do, jak byla eh, zavedena doporučení naší původní zvláštní zprávy z roku 2014, která se týkala zřízení této iniciativy. A druhým cílem bylo posoudit to, zda iniciativa výrazně přispěla ke snížení rizik CBRN, která pocházejí eh, z jiných oblastí než EU. Zaměřili jsme se zvláště na tři věci, uvidíte to také později ještě na snímcích, takže první taková speciální otázka byla, zda komise a SVČ přijali odpovídající přístup řízení rizik, za druhé byla iniciativa dostatečně v partnerských zemí rozvinuta a také zda je zde zda byl zřízen dostatečně účinný monitorovací a hodnotící systém, který má identifikovat, posuzovat eh, výsledky středisek excelence a podávat o nich zprávy. Takže za prvé řekli jsme, že tedy tato střediska přispívají ke snížení eh, hrozeb CBRN, ale že se stále zůstávají mnohé výzvy. Celkově byla provedena tři ze šesti doporučení, která byla v té naší původní zvláštní zprávě a částečně byla eh, splněna dvě doporučení. Partnerské země jsou nyní více zapojeny v této iniciativě a také v provádění projektů. E, organizace na regionální úrovni byla posílena a spolupráce mezi rozhodovacími činiteli a prováděcími orgány se zlepšila. Nicméně, navzdory e, našemu původnímu doporučení stanovit si priority v aktivitách a ve vynakládání e, financí, jste, toto nebylo splněno, nedochází eh, ani k stanovování priorit podle rizik, která se týkají geografických eh, skutečností nebo tematických eh, skutečností. Komise dává zemím nástroje a metodiku k tomu, aby mohli sami posoudit své vlastní potřeby a aby mohli vypracovat své národní akční plány, jak snižovat rizika CBRN. Ale pokyny, jak je možné identifikovat rizika a jak, je, mm, jak stanovit priority, není dostatečná a komise také nemůže dostatečně rychle reagovat na žádosti těchto jednotlivých zemí o pomoc nebo o asistenci. E, ten náš původní audit se konal v říjnu 2017. Hovořil o tom, že mnoho partnerských zemí dokončilo své e, dotazníky ale pouze 37 z nich eh, vytvořilo své národní plány. Také jsme zjistili, že eh, zpráva těch akcí se zlepšila a také, že se zlepšila regionální spolupráce, nicméně zůstávají zde stále značné překážky. Má zde být kultura bezpečnosti a spolupráce, ale mm, těm, trvá to dlouho, než eh, se vytvoří všechny ty národní struktury Mm, všechny, kromě jedné, měly ty národní kontaktní body a téměř všechny vytvořily mm, ty národní orgány pro spolupráci. Mm, projekty většinou přinesly své výsledky a zúčastněné strany zejména ocenily různá cvičení na zvyšování kapacit. CBRN však není prioritou v partnerských zemích a ty národní kontaktní body, které by měly hrát hlavní roli v oblasti CBRN, nemají dostatečnou mm, prioritu, nejsou považovány za dostatečnou prioritou v té partnerských zemích. Evropská unie může toto podporovat, může se snažit posílit politickou vůli. Od naší poslední zvláštní zprávy došlo k tomu, že evropské delegace se více zapojují, ale zjistili jsme, že to zapojení ještě není dostatečné. Není to tak, že by dostatečně podporovaly ty akce a CBRN není systematicky zapojováno do všech eh, systematických politických eh, dialogů. Národní eh, plány mají celou řadu akcí, které však nelze dostatečně řešit na národní úrovni. Nejsou zde ještě dostatečně řešeny synergie a také je důležité zlepšit ještě Eh, spolupráce mezi komicí, mezi DiřGFko a mezi donátory a zejména se musí zlepšit otázka informovanosti o prostředcích, které jsou k dispozici. Klíčová je také regionální spolupráce. Národní kontaktní body musí, se, eh, musí mít také regionální eh, schůze, aby se hovořilo o různých projektech. Mm, nedávno byl zde mm, projekt který byl velice úspěšný, zlepšuje eh, identifikaci potřeb a podporu. Nicméně partnerské země by chtěly nejprve vyřešit své vlastní vnitrostátní potřeby. A výsledkem je to, že mnoho těch akcí zůstává na národní úrovni a ta regionální spolupráce stále ještě chybí. Zde zcela jistě je ještě lepší, aby se mm, podporovala spolupráce regionální a šíření osvědčených postupů. Dále je zapotřebí identifikovat eh, Eh, a posilovat politické zapojení komise, ale nedostatečně monitoruje a nedostatečně vyhodnocuje není dostat k dispozici mm, třeba do, projektová dokumentace, nejsou tam dostatečné ukazatele nebo schromažďování údajů a tím pádem se pak dost těžko, doka, těžko hodnotí výsledky i dopad eh, této iniciativy nemůžeme dostatečně říci, jak se zlepšila ta připravenost. Co tedy v této zvláštní zprávě doporučujeme? Připravili jsme poměrně konkrétní doporučení, jak pokračovat, abychom ještě více posílili tuto iniciativu. Takže doporučujeme, aby SVČ a komise si Eh, stanovili priority v činnostech a aby eh, toto prováděli na základě systematického posuzování rizik, musí, brát v úvahu, musí být také posílena regionální dimenze iniciativy, musí se posílit úloha delegací EU v iniciativě, musí se identifikovat potenciální synergie a také další finance, zdroje financování. Je nutné zlepšit viditelnost, eh, demokratickou odpovědnost, a také e, výsledky, a to tím, že se zlepší monitorování a hodnocení. No a nakonec je také důležité ještě e, zkvalitnit e, speciální webové stránky iniciativy, aby tam byl lepší, jednodušší přístup ke všem informacím, které se týkají činností iniciativ. Všechno šest doporučení bylo bylo tedy přijato našimi partnery. Chtěla bych jim poděkovat také za konstruktivní přístup během auditu. To je z mé strany vše a velice ráda zodpovím vaše dotazy. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za mm, jasné a aktuální informace. Takže teď otevírám prostor k diskusi. Prosím, Javier. Děkuji, já budu hovořit německy. Děkuji vám. Já mám dojem, eh, že to vaše posouzení byl naprosto zničující, eh, co se týče eh, přidané evropské hodnoty. A eh, vy jste vlastně řekla, že toto téma ve skutečnosti není prioritou. Pak některé věci vůbec nebylo možné ani konstatovat. Je tedy, jaké výsledky bychom tady mohli mít? Eh, takže já jsem poněkud bezradný, jak eh, se, jak si ty členské země vybudit k jakému si zájmu či činnosti, k tomu, aby více spolupracovali, aby tomu věnovali více pozornosti, aby se tedy jaká si ta eh, přidaná hodnota vytvořila. Eh, možná, že je to příliš abstraktní pro mnohé. Eh, jestliže některá země zatím nezažila žádný útok, pak tedy mm, v rámci obrany proti teroru, terorismu toto asi nebude nějak moc vysoká priorita. Takže já jsem teď celkem bezradný. E, tady zazněla pěkná doporučení, ale jestli je to pro členské země, nebo jestli je to pro naše potomky, nebo vy vlastně říkáte něco, co, e, jako byste to říkala, směrem k zahraničnímu e, zahraniční službě, tedy pro zahraniční činnost a komise, ale v podstatě eh, tím adresáty by měly být členské země. Já tedy jsem skutečně eh, jaksi zklamaný a s politováním tohoto říkám, možná jsem tomu špatně rozuměl, ale prostě tak nějak jsem tomu rozuměl. Just to check, uh, I think... Michael, a je asi jediný, kdo se pak ještě přihlásil do diskuse, chtěla jsem to jenom ověřit. Já se tedy taky ještě zeptám v diskusi. E, ano, takže jasně jste identifikovali nedostatky v tom, jak to nyní funguje, jak to nyní pracuje. Myslím si, že otázkou je ta, nebo tím, tím problémem je také to, nakolik e, je ta, je to téma bráno za své. To znamená, čí je to, čí je to vlastně projekt, abychom zjistili, kdo za to nese odpovědnost, kdo se za to cítí odpovědný. A tím pak se také může lépe nastavit struktura. Takže mají to být spíše ty delegace, nebo zda to má být spíše generální ředitelství. Takže to je tam moje první otázka. A druhá otázka. Existuje nějaký model, který by bylo možné uplatnit, který se třeba využívá někde jinde, teď mě nenapadá úplně přesně, něco takového, co, co by třeba už někde se používalo a fungovalo a bylo by možné to přenést do, té, do tohoto kontextu. Možná, že nic takového není, nebo možná, že takový systém není, ale jenom tak mě to zajímá možná, že je možné něco takového uplatnit. Děkuji za dotazy jak situaci zlepšit, jak přinést větší hodnotu za vynaložené prostředky. Myslím si, že jeden z takových eh, klíčových eh, poselství této komise zní, že opravdu ta situace by mohla být lepší, ten výkon by mohl být lepší i od komise, od ostatních, protože partnerské země mají vysoká očekávání a one by se chtěly účastnit iniciativy. Možná je to dost trošku obtížné, pokud to třeba všechno trvá, vůbec než váš projekt někdo zváží, než vůbec můžete ten projekt zahájit. Takže by třeba situaci zlepšilo i možnost eh, učit se navzájem jeden od druhého. Ale pokud to třeba trvá celý rok, než vůbec se můžete dostat do toho systému Hovořili jsme o tom, že zapotřebí vytvořit kulturu bezpečnosti. Ve svých doporučeních se snažíme také hájit i to, že je důležité využít eh, tento moment, protože teď partnerské země oceňují, co už bylo učiněno, ale bylo by dobré trošku to všechno zrychlit, eh, učit se navzájem, eh, učit se ze zkušeností ostatních protože ehm, partnerské země ohodnotily velice dobře právě to cvičení v posilování schopností. Bylo to takové, takový kolatý stůl, kde se provádí různá mm, tyto aktivity. A pokud se zúčastníte takového kulatého stolu, tak potom možná se vrátíte do své země a snažíte se to protlačit na tu regionální i na tu národní úroveň, ale pokud tam jsou omezené prostředky, tak je někdy dost těžké dosáhnout měřitelných výsledků ve všech zemích ve stejné době, protože prostředky jsou omezené, jsou zde omezený i mm, počet pracovníků. Mm, paní předsedkyně, vy jste se ptala, zda by bylo možné mm, replikovat nějaký jiný systém. My jsme se dívali na projekty, některé projekty nebyly dost dobře zdokumentovány a někdy došlo k tomu, že se nějaké projekty vlastně opakovaly namísto toho, aby se, se někdo už poučil z toho projektu, který probíhal. Takže je dobré, aby, aby bylo možné využít projekty, nebo aby bylo možné využít to dobré z těch minulých projektů, je důležité, aby mm, ten webový portál obsahoval tyto informace a aby tam potom všechny ty partnerské země se dostaly k těm informacím, aby se mohli poučit z těch zkušeností ostatních. Takže doufám, že se mi podařilo na tu vaši otázku zodpovědět. Odpovědět. Ano, děkuji. Have been so efficient. And <laughs> so clear in your... Uh, ano, děkuji vám. Opravdu si myslím, že odpovídáte velice efektivně, velice eh, jasně, takže si myslím, že možná vás jak si propustíme už dříve, i než se očekávalo, pokud samozřejmě ještě nechcete třeba něco dodat, nebo eh, k tomu nechcete ještě sama něco dodat. Takže vám velice děkujeme a děkujeme vám za velice významnou práci, kterou odvádíte. Děkuji, já chci říct, že to byly i moji kolegové. Děkuji i vám, i vašemu kolegu. nonsense. Right, colleagues. Uh, and now for the third part. Takže, kolegové, a teď třetí část eh, našeho odpoledního zasedání dnes. Tak uh, už to nebude o CBRN, tedy o nebezpečných zbraních. A já nyní vítám uh, pana Parce, který je členem Evropského účetního dvora a mm, měl na zodpovědnost eh, nedávno zveřejnou zprávu o africké mírové a bezpečnostní architektuře. A samozřejmě přichází to v pravý čas, eh, poněvadž my se nyní bavíme o budoucí mírové iniciativě Evropské unie a tato africká část do ní bude patřit. patřit. My se eh, domníváme, že eh, vaše posuzování tohoto nástroje by samozřejmě mělo jít ruku, ruku v ruce eh, s auditoriem, s absolutoriem, které Evropský parlament pravidelně vystavuje. Bohužel v našem návrhu to dneska není, ale každopádně my jsme rádi, že Evropský účetní dvůr se zabývá těmito věcmi a to v příhodném čase. A pochopitelně e, vítáme e, tu možnost s vámi dnes odpoledne hovořit. Samozřejmě, že vaším partnerem jinak je e, výbor pro rozpočtovou kontrolu, ale dnes také u nás. Děkuji, dámy a pánové. Je pro mě ctí, že tady mohu být mezi vámi a debatovat s vámi Eh, o eh, tomto důležitém tématu. Já vím, že eh, pro vás není jednoduché se takto rychle přepínat mezi tématy, ale já se pokusím vše prezentovat nepříliš odborným jazykem. Tak zaprvé Evropský účetní dvůr má několik priorit, které sleduje a jednou z nich už léta je to, jak lépe Eh, zacílit využití prostředků v bezpečnostní oblasti, eh, která je zdrojem rizik. A to je samozřejmě nejenom Afrika, ale určitě jste měli už více eh, zpráv o tom, jak Evropská unie zasahuje v různých oblastech, také v Africe. Toto je věc, která se tedy týká eh, bezpečnostního rámce v Africe. Já nevím, nakolik jste měli možnost si přečíst tuto zprávu. Eh, není příliš dlouhá. My se snažíme vypracovávat také eh, ty kratší verze pro vás, pro přehled. Tady je několik, tedy, několik bodů. Jednak jde tedy o tě dlouhodobější koncepci našich intervencí, eh, které směřují k vybudování Evrops, eh, tedy, pardon, africké mírové a bezpečnostní eh, architektury. To je jedna část té zprávy. A druhá část se zabývá spíše na finanční řízení a také srdca dosažených výsledků. Já bych se soustředil na tu první část. Tyto dvě oblasti samozřejmě spolu souvisí, ale já tedy věřím, že jako mm, poslanci, kteří se zabývají zejména obranou a bezpečností, tak právě tato první část by vás mohla eh, zajímat více. Samozřejmě, že my pracujeme také na těch eh, Eh, na tom procesu absolutoria a eh, určitě tedy eh, se o tom hovoří také na té panafrické skupině v parlamentu a tak dále. Čili tolik několik slov úvodem. Pokud se týče našeho hlavního závěru, pokud se týče podpory Evropské unie pro AP, APSA, eh, tak ten hlavním eh, závěr je, eh, že ty výsledky jsou poměrně chatrné. My jsme o tom debatovali také s útvarem pro zahraniční činnost a s jinými výbory v parlamentu a samozřejmě nikoho to netěší. Čili celá ta naše činnost směřující k africké bezpečnostní a mírové architektuře eh, se musí eh, jaksi zaměřit nově. Je jasné, že strategie, která se tady už léta uplatňuje a eh, také se to týká jiných dárců, tak eh, my jsme, ta byla taková, že jsme se snažili eh, de facto financovat operační náklady eh, lidí, kteří tyto, tyto činnosti prováděli. My bychom se měli spíše soustředovat na budování kapacity na úrovni kontinentální, regionální, jednotlivých zemí a podobně pokud se týče kontextu, eh, na začátku v roce 2009 na AFSA, tenkrát se tedy Evropská unie tam ještě neangažovala, ale APSA to byl nástroj, který měl od začátku budovat kapacitu afrických zemí, eh, budovat budovat, tedy vytvářet její kapacitu k zajišťování míru a bezpečnosti na celém kontinentě. A všechny ty další eh, prvky, které by tedy mohly vést eh, v rámci této architektury eh, k konkrétním výsledkům, o to tam vlastně šlo. No a Eh, vlastně tou výzvou bylo eh, vytvářet takové menší struktury na velmi rozsáhlém eh, kontinentu a takto vytvářet jaksi ty prostředky pro to, aby zde opravdu mohla být, mohl být míra bezpečnost, tak toto je snad tedy nerealistický přístup. Eh, my v té zprávě taky popisujeme současnou situaci v oblasti míru a bezpečnosti. A v současné době se situace spíše zhoršuje, eh, ať se to týče tedy eh, drobných konfliktů nebo regionálních válek podle heidelberského barometru, jak tomu říkáme, tak tento počet narostl z 67 eh, v roce 2016 na 73 rok později. A eh, ze sedmi lokální válek máme nyní deset. Takže navzdory úsilí eh, dárců tady opravdu se nedaří, nedaří to napětí na kontinentě zmenšovat. A ten druhý bod, a to je opět jaksi kontext. Eh, co je tedy příčinou těchto konfliktů. Eh, ty příčiny jsou pravděpodobně tři hlavní a tady neříkám nic nového, ale je třeba si to uvědomit, eh, abychom mohli posoudit ty dárcovské strategie. Takže tři příčiny jsou změna vlády, mezivládní nebo mezi, mezistátní spory a potom násilné, eh, násilná migrace. A eh, tou matkou všech příčin je tam slabost států v Africe. Eh, ty vlády jsou často slabé, skorumpované a nejsou schopny eh, zajišťovat eh, účinné bezpečnostní mechanismy. Podle APSy nebo APSA funguje takovým způsobem, eh, že je zde že, nebo měla byste být Rada pro mír a bezpečnost, kde budou združeny, združeny africké státy ale eh, měli by společně postupovat proti proti těm stranám, které se chovají neústavně. A bohužel, eh, jak tomu eh, rozumíme my, tak výsledek je takový, že navzdory tomu, co říká komise a rada, a zejména tedy náš útvar pro zahraniční službu, že se tady soustředují na určité priority a těch priorit je dostatek a podobně, ehm, tak ty výsledky prostě tomu neodpovídají. Tady ta konsistentnost rozhodnutí, jestli budeme budovat kapacity regionální, místní eh, nebo celokontinentální, tak to také vede k tomu, že se naše úsilí rozptiluje do mnoha směrů a nepřináší výsledky. Takže jaké jsou naše hlavní závěry ohledně APSA? Tak eh, především opět Eh, je toto anglické slovo ownership, čili to zda místní aktéři eh, toto iniciativu berou za vlastní, zda za ní skutečně stojí. Jak jsem řekl, v roce 2002 na eh, samotném počátku po vytvaření APSA měli jsme zde spoustu studií, výzkumu a auditu a tady bylo opakovaně konstantováno, že eh, ta podpora eh, z strany eh, afrických hráčů tady chybí a že tento systém v podstatě není udržitelný. Kdykoliv přestaneme financovat určité struktury, struktury se prostě hroutí a je to většinou tady na úrovni subregionální. Těmi, kteří by měli být hlavními hybateli tato, tohoto procesu, jsou africké státy, ovšem tak tomu není. Pokud se týče těch intervencí a našich příspěvků, eh, ty by skutečně se měly soustředovat na to, aby eh, to vlastně ti afričtí eh, aktéři brali za své, ale za těch posledních pět let vidíme, Eh, že eh, většina těch peněz jde na různé technické vybavení a různé technické operace. A eh, spíše máme pocit, že těm africkým aktérům je to čím dál tím více lhostejné. Takže skutečně bychom měli žádat od afrických států, aby se ujímali z odpovědnosti. Eh, prostě v tom smyslu, že eh, vynakládat aspoň ty základní prostředky na provoz, že to je nutnost a jejich eh, zodpovědnost. AFSA se skládá z několika prvků a e, já to projdu jenom velice stručně v té zprávě, je to rozvedeno do podrobnost podrobná. A e, jak říkám, e, toto jsou výsledky zhruba desetiletého vývoje. Pokud se týče prevence a řízení konfliktu, tak tady máme tři organizační složky. Je to panel moudrých, který by se měl skutečně zabývat, zabývat prevencí a tak dále, tak tady máme e, jednoho jediného permanentního zaměstnance. Pak je tady e, kontinentální systém včasného e, varování. To by mělo být cosi technického, ale bohužel to nefunguje, není to propojené na centrální nebo národní systémy a je tam nedostatek informací, velmi málo informací se skutečně sbírá, málo se ví, jaké jsou kapacity, které by mohly skutečně fungovat. A třetí věc, to je Komise Africké unie a její úsek pro mír a bezpečnost. Ta by, to je struktura, která Eh, je klíčová, eh, působí koordinačně eh, při řízení konfliktu, ale skutečně těch prostředků dostává velmi málo. V roce 2010 i to, ten základní provoz začali financovat dárci, ale je zde veliká, velmi rychlá fluktuace a je de facto těžko zjistit, eh, kdo vlastně v těchto klíčových eh, strukturách eh, pracuje. Je tam skutečně velmi málo opravdu expertů na bezpečnost a v podstatě jsou tam spíše takoví jako pomocní pracovníci, než ti hlavní, kteří by tam měli být a Evropská unie dává peníze na jejich platy. Pokud se eh, týče eh, efektivity, je tady tedy Rada pro mír a bezpečnost a eh, tady jsou skutečně i mnozí, kteří na této radě sice scházejí, ale v podstatě se tam neřeší skutečné problémy, chybí tam politická vůle, a každý se tam snaží eh, prosazovat, prosazovat vlastní zájmy. Pak existuje tzv. African Standby Force, eh, respektive měla by eh, existovat. Jsou to prostě pohotovostní sbory, ovšem tyto pohotovostní sbory podle posledního auditu zatím nemají velitelské, kontrolní, komunikační ani informační systémy a jejich eh, systémy, tedy to, co zatím mají, příliš zatím nefunguje. No a poslední eh, schopnost, která by měla být eh, obnova a rozvoj po konfliktech, tak to je v podstatě ten úplně nejméně rozvinutý element architektury APSA. My jsme v té zprávě hovořili také o e, řadě výzev pro APSA, včetně toho, jak by se měli, na co by se měla soustředovat e, pozornost. E, mám tady krátký přehled finanční a provozní schopnost eh, příslušných orgánů, tak to už jsme řekli, že eh, ta kapacita je tam velice nízká a je třeba je posílit. Eh, druhá otázka velká je, jaké jsou vztahy mezi Africkou unii a subregionálními organizacemi. Tady se prostě musí vymezit pravdě, jaksi pravomoci a zodpovědnosti eh, jak zavést jakousi subsidiaritu by tady bylo třeba. To je, myslím, eh, právě ten strategický eh, zmatek, který tam existuje, kdo by měl zodpovídat za co. Evropská unie jakožto dárce, hm, tedy hm, nakolik by měla do čeho investovat a tak dále. Už jsem řekl, že zde chybí politická vůle řešit určité problémy a krize a také nedostatek eh, mechanismů na řešení těchto problémů. A než dospěji k závěru, musím říct, že jsme eh, měli velice dobrou zkušenost, pokud se týče spolupráce s komisí, s jednotlivými zeměmi Afriky, také s Africkou unii. Eh, velice se shodujeme na tom, jaká by měla být kritéria a tak dále. Nicméně navzory tomu všemu se mně zdá, že tady přetrvává riziko nedostatečné komunikace. Eh, komise eh, vlastně říká, že ty cíle se systematicky nenaplňují. A také se zde argumentuje, že Evropská unie má někoho prioritizuje někoho ne. My říkáme, že to tak není. E, podpora Evropské unie je pro Afriku zásadní a pro, v případě AFSI to platí také a jak si e, nemůžeme očekávat okamžité výsledky. Tak se k tomu také staví e, komise. Pro nás eh, tyto komentáře ze strany komise nejsou nijak překvapivé, ale eh, poněkud, nás znepokojují. My jsme eh, totiž provedli audity 14 smluv v tom smyslu, zda reflektuje priority APSA. V osmi případech jsme zjistili, že prostředky, tak jak byly prezentovány, tak e, nám neumožnili, nebo neuž, nevyčetli jsme, jak vlastně z těch dokumentů, e, jak vlastně ty prostředky byly e, využity. Další věc, máme tady určitou cestovní mapu na leta 16 až 20, je zde celkem pět priorit a strašná spousta cílů a výstupů. Podle nás je to příliš složité, aby to mohlo v praxi fungovat a Komise Africké unie eh, v podstatě eh, se k tomu staví tak, eh, že by se dalo říct opravdu o stejně, nějak jí to příliš nezajímá, což v tomto pohledu se shodujeme s komisí. My jsme skutečně vytvořili tuto eh, roadmapu eh, těch činností a cílů je tam prostě příliš mnoho a naši afričtí partneři eh, to v podstatě berou jako jakýsi takový základ z naší strany. Za třetí, toto dlouhodobé úsilí de facto jsme se soustředili zejména na ty činnosti, které začaly někdy v roce 2014, ale zajímal nás také eh, kontext. Nicméně eh, de facto Evropská unie se začala angažovat v tomto duchu v roce 2008, takže bychom tady ty výsledky očekávali, eh, že jaksi budou viditelnější. No a poslední věc, to, že eh, platíme eh, platy eh, jaksi toho základního lidí, kteří zajišťují ten základní provoz, tak to samozřejmě velice pomohlo. Nicméně, kdybychom měli skutečně priority a mohli měřit výsledky, bylo by to daleko, daleko účinnější. No a poslední věc co můžeme doporučit, já tady mohu zdůraznit pouze tři eh, slova. Realismus, vzít věci za své a postupovat udržitelným způsobem. Prostě je třeba si vytvořit určitý princip, podle kterého se budeme řídit a podle toho se budeme soustředovat na určité schopnosti, kapacity, a e, de facto měli bychom přejít od e, e, hrazení těch běžných nákladů k budování kapacit. No a co se týče toho, zda nebo nakolik to berou afričtí aktéři za svů, svou věc, za něco, na čím záleží, tak tady to skutečně je třeba opravdu Eh, dramaticky změnit. Samozřejmě existuje eh, plán, jak by členové Africké unie mohla, mohli přispívat do eh, příslušného rozpočtu, vytvořit si vlastní rozpočet a tak dále. Ano, ale v podstatě to naplňování této vize nad ním vysí velký, velký otazník. Opravdu je důvod pochybovat o tom, že eh, z tohoto vzejde nějaké eh, dlouhodobě udržitelné řešení pro to, aby si ty provozní náklady africké státy hradily sami. A toto je strašně důležitý prvek. Prostě tady chybí ta vůle, tady chybí to, eh, že by to brali za své. Děkuji vám. Velice děkujeme za vaše upřímné vysvětlení a závěru své práce. Chci říct, že jsme začali už trošku s předstihem. Chtěla jste být i komise na tuto prezentaci, ale bylo nám řečeno, že tady teprve jsou na cestě, protože očekávali, že ta prezentace bude později. Ale v této chvíli se o slovo hlásí můj kolega Javier, takže prosím. Děkuji za slovo. Ano, Samozřejmě komise jsou na cestě, naštěstí tedy jsou zde přímo v Bruselu, takže můžeme vždycky říct, že už jsou na cestě. Takže já chci říci, že jsem tu eh, zprávu četl, když jsem před třemi lety letěl do Johannesburgu, byl to dlouhý let, a hovořil jsem také i e, se, já jsem se účastnil e, společného schromáždění zemí AKT a hovořil jsem také se zástupci Jihoafrické republiky. Samozřejmě tato, ta otázka tohoto, mm, této africké struktury už jsme o tom hodně hovořili. Děkuji za vaši prezentaci, dozvěděl jsem se mnoho podrobností. Myslím, že jste vysvětlil velice podrobně různé motivy a vysvětlil jste mnohé věci mnohem podrobněji než eh, samotní aktéři v, v Africe. Chci říci, že v jeho Nevzburku prováděli velice podrobnou, eh, podrobné posouzení kvůli bezpečnostním mm, otázkám, takže byli velice rádi i za tuto zprávu. Já jsem jim tam dal tu vytištěnou kopii. Myslím si, že také i oni eh, už teď využívají zjištění vaší studie Hmm, můžeme říci, že jsme svědky toho, že je zde ta snaha řešit africký problém, ehm, najít nějaká řešení, mít proto určitou architekturu. Takže to je ta myšlenka, ale když se to pak má zhmotnit a má to všechno fungovat, tak se ukazuje, že mm, zde nejsou dostatečné finance, že chybí mnoho takových různých složek, které jsou důležité k tomu, aby to všechno fungovalo úspěšně. Myslím si, že celá řada věcí, která už měla dávno existovat, stále ještě nejsou. Například eh, ta, ty pohotovostní složky africké, to už si myslím, že je na stole poměrně dlouho a přitom je to zároveň stále jenom taková fata morgana, ještě to eh, není zřízené. Takže není zde dostatek politické vůle, není zde dostatek finančních prostředků, aby se na tom pracovalo. Pokud jsme zatím zafinancovali jenom ty základy a není jste vlastně žádná přidaná hodnota, žádné zkušenosti, žádná budování kapacit. Ale pouze zatím byly vytvořeny jenom ty základní podmínky. Myslím si, že to je příliš málo z té africké strany, abychom to vůbec brali vážně. Abychom viděli, že opravdu chtějí dělat, chtějí uskutečnit to, co mm, bylo navrženo. Vytvořit takovou architekturu, mít za ty pohotovostní složky, řešit ty problémy operačním způsobem, tak jak potom by to vyžadovaly nějaké naléhavé situace. Takže si myslím, že tato zpráva je skutečně ceným nástrojem. I já bych to nazval až vykřičníkem, pro Africkou unii. Nechceme tím říct, eh, no my už eh, s vámi nebudeme spolupracovat, ale chceme říci, ta hlavní odpovědnost přece leží na vás. Vy jste eh, v té první linii. Já bych ještě byla rád, kdyby i komise a SVČ si vzala k srdci vaše doporučení a aby jasně sdělila Africké unii, jakou roli v tom mají opravdu zastávat. Ještě mám jednu otázku. Nemám úplně ještě mm, názor na... Hovořil jste o tom, jak je to v té mm, Africe, máme zde ECOWAS, máme zde východní státy, západní státy, pak tam jsou určité oblasti, kde jsou poměrně málo, vys, um, málo vytvořené struktury, pak máme zde země Sahelu, Pak jste třeba byla ta myšlenka združit cíly a bojovat třeba proti teroristickým skupinám, jako byla třeba Boko Haram. To si myslím, že je velice dobré. Ale někdy si říkám, zda by nebylo třeba moudřejší re, eh, spolehat na subregionální organismy a instituce, protože ty jsou asi blíže těm konkrétním problémům. Takže možná od nich by bylo přirozenější očekávat, že se více chopí odpovědnosti. A také můžeme, no ale zároveň, když je tam někdo blíže, tak může mít i zase určitou skrytou vlastní agendu. Od africké strany jsem nezískal třeba konkrétní odpověď na otázku, zda třeba v nějaké konkrétní situaci by raději získali jednotky nebo poradenství spíše od nějakého hodně vzdáleného partnera, od kterého je jasné, že tam nemá žádnou vlastní skrytou agendu, anebo zda by raději, aby jim pomohl nějaký jejich soused, který zase třeba možná má nějaké své vlastní zájmy, které v tom sleduje. Takže spíše by to mělo být regionální přístup nebo panafrický, panafrický přístup. Každý, každý ten přístup má své výhody i nevýhody. Mm, zatím to vypadá, že zde není žádný takový politický tlak, spíše takový obecný pocit, že všichni patříme, nebo všichni žijeme zde v Africe, takže bychom měli nějak spolupracovat. E, pokud bude nějaká krize, pokud nás požádají o pomoc, samozřejmě se určitě na to podíváme, zamyslíme se nad tím, jak být nápomocní, protože co je alternativou? Pokud nebudeme pomáhat Africe řešit její problémy, tak to pak může mít dopady, které se zase vlastně Eh, obrátí proti nám, přijde to k nám, ty problémy. A eh, je třeba dobré, aby Afrika měla nějaké jednotky, které budou třeba bojovat s nějakými mm, skupinami, proti kterým chceme bojovat i my, takže... Děkuji, Javiere, a chtěla bych tak, jste také přivítat zástupce komise, kteří Mm, rovněž eh, budou reagovat zřejmě na tuto prezentaci. Eh, až možná, až se trošku vydýcháte, takže určitě budete mít příležitost vyjádřit se a říct si to, co jste chtěli. A ještě po Javierovi dávám slovo našemu druhému kolegovi, který se ptá, který si přihlásil slovo. Děkuji, hovořil jste o mm, seznamu těch kritérií, také jste vysvětlil, proč eh, ten systém nefunguje. Je jasné, že to nefunguje. Mm, jsou zde různé násilné skupiny. Afrika je dost odlišná od eh, eh, od jiných regionů světa, ale chci říci, že v Africe tam to není tak, že by se lidé zabíjeli jen tak pro zábavu nebo pouze kvůli tomu, že patří do jiného kmene. Oni se tam zabíjejí kvůli zdrojům. Hovořili jste třeba o Darfuru, nebo hovořili jsme o Darfuru. Někdo říká, že tam byly nějaké spory na základě národností, ale vlastně nikdo tam nebyl z těch lidí, které jsem o tom slyšel mluvit. Já jsem tam, eh, ale já jsem navštívil Darfur. Tím problémem bylo to, že tam nebyl dostatek eh, půdy, byl tam hlad. Lidé zkrátka chtěli půdu, proto bojovali. To nebyl nějaký strukturální nebo kulturní problém. Zkrátka zde hovoříme o pomoci um, nutnost pomoci v těchto situacích. Pak je zde třeba Čad, kde je zase obrovská bující korupce. A ten stát je nesmírně křehký. No a pak už nechci ani opakovat, jak je to slibí v den, kdy Čad vlastně vybuchl, došlo k přesunu zbraní, které se dostaly do Mauritánie, do Maroka, do Konga. Takže to je také problém. Můžeme říci, že čadská armáda je velice výkonná, když se na to jak se podíváme z dálky, ale je to vlastně založené, vychází to z malého kmene. Je tam eh, skorumpovaný prezident, Mm, jsou tam eh, jeho kmenoví příslušníci, všichni ostatní je nenávidí. Před dvěma týdny tam došlo k velké roztržce mezi elitními jednotkami čatské armády, to jsou vlastně státní struktury. Vedl to syn prezidenta Mohamed Kaka. A byla tam vlastně i podpora ze strany Libie. A to je problém, který se asi do Evropské unie dostane někdy v budoucnu, nebo už možná zítra. Můžeme říci, že Čad je sice stabilní země, ale vlastně ta její armáda, ta třeba může zautočit v Mali nebo v Nigeru. Žádná jiná musíme si říci, že důležité jsou sociální ekonomické podmínky. Pak je zde třeba Burkina Faso, což je také poměrně mm, země v dobrém stavu, ale to má zase jiné problémy. Do Mali jsme nalili desítky milionů eur, byly tam ty různé výcvikové mise, byl tam výcvik, ale bez zbraní. Byl to vlastně výcvik pouze obraný, A nebojovala se proti teroristům, proti Bamaku to bylo už nedávno. Ten počet lidí byl také poměrně malý, takže vlastně o čem zde hovoříme a jak, jak, s ním, jak spolupracujeme s těmi místními. Nestačí pouze tam dodávat finance a platit za různé struktury, organizovat eh, něco v Africe, Mustafa Aki, toho znám už 35 let. Víte, kdo je jeho syn? To je zločinec, který eh, s pěti přáteli pět dní znásilňovali holčičku z Mali dokonce to snad eh, někam dali někam na sociální média, nějaké fotografie, ale eh, do, do vězení nešel, protože mm, je, nebo z toho, z, té, z toho důvodu, jakou pozici zastává jeho otec. Takže teď nehovořím o sociální struktuře, ale o lidech, o tom, jak to vypadá v praxi, jak to vypadá v terénu. Jak je to v Čadu? Mm, bratr prezidenta má firmu. Dochází k tomu, že vyhánějí um, malé drobné řemeslníky. Došlo i k ničení nějakých jednotek. Takže si myslím, že čat se brzy rozpadne na tisíc kousků. Libijské zbraně se pak dostávají do Konga, až k Atlantiku. Takže někde je silná vláda, někde je spolehlivá vláda. Hovořila jsem o Burkině Faso. V Mali nezbylo vlastně vůbec nic. Byla vytvořena určitá jednotka, která je teď ale na území Burkiny Faso. Europol tam vytvořil sbor četníků, Bamaku, ale došlo tam k rebeli. Takže ta africká, hovořím o Africké unii, ale chci říci, že to je takový intelektuální orgasmus. Na papíru to vypadá všechno skvěle, ale chci říci, že v určité chvíli najednou se k nám dostane to, co se tam děje v praxi, co se děje v terénu. Chci ještě zopakovat, že se nejedná o strukturální problém. Navíc je to všechno velice subjektivní. To hodnocení, které jste podal, souhlasím s vámi, že není optimistické. Musíme si dobře rozmyslet, než začneme dávat peníze někomu, nějakým skorumpovaným strukturám nebo nějakým prázdným skořápkám. je to taková určitá přehrada, která drží obrovské množství vody, ale ta přehrada je velice křehká a v jeden okamžik se protrhne. Takže ještě chci eh, zopakovat, že ty, eh, to, že se tam lidé vraždí, to není kvůli, to není tak pro zábavu. Když jedete třeba do Ouagadougou, do Bamako, je důležité, aby ti diplomaté, co tam jezdí, eh, nejezdili pouze eh, v klimatizovaných automobilech a navštívili klimatizovanou restauraci. Je důležité, aby se podívali, jak tam vypadá skutečný život, jak tam vypadá realita a teprve poté, co to zjistí a co si to uvědomí, chci zdůraznit, že to není nějaký logistický problém, je to určitý problém sám o sobě, je zapotřebí, aby já kdybych tam, kdybych byl v takové situaci, tak by se mi to také nelíbilo. Něco, chybí tam určitý prvek. Pak se můžeme podívat i to, jak to vypadá v Kongu. Přitom je tam, jsou tam eh, velice dobře placené jednotky OSN, ale tam ta situace je skandální. Jak je to ve Středoafrické republice? Tam do toho vstoupili Rusové. A teď vlastně to tam přejímají kontrolu, tak čí to je chyba? Pak zde máme uh, Evropskou smlouvu. Naštěstí tedy Macron a Merklova si uvědomili, že se musíme vymanit z nějakého metafyzického světa a e, začít čelit realitě. Musíme si upřímně říci, že stále plítváme penězi na různé superstruktury a nakonec výsledkem je co? Že e- Afrika je nejchudší oblastí světa. Podívejme se třeba na Sierra Leone. Eh, na situaci s žoldáky. Pro mnohé je to skvělý biznis. Thank you. And... Děkuji. Děkuji. Koleg, kolegové skutečně mají podrobné znalosti o tom, co se tam děje. Země v zemích tedy Africké unie. Takže teď se rychle obrátím na komisi, na, by reagovala na některé konkrétní body, které jste zazněli. Nemám pochybnosti, že jste velice dobře se seznámili se zprávou Evropského účetního dvora, pouze tedy pokud se chcete eh, zmínit o některých konkrétních specifických bodech, než potom dám slovo panu Parcovi, aby zareagoval na otázky a připomínky. Takže prosím, komise dám. Komisi dávám slovo. Děkuji paní předsedkyně. Ano, ze strany komise samozřejmě děkujeme účetnímu dvoru za jeho zprávu. Už jsme oznámili v našich komentářích, že souhlasíme s těmi doporučeními a už jsme vlastně začali je implementovat. Možná bych chtěl zdůraznit, že máme že jsme trošku optimističtější, nebo máme trošku optimističtější pohled na to, co bylo dokázáno, než tedy má účetní dvůr. Pokud jenom abych uvedl příklad nezávislého hodnocení z roku 2016 už Institutu pro bezpečnostní studie, tak 75 těch pomocí těch intervencí bylo hodnoceno jakožto úspěšné v roce 2016. Šest procent ehm, pomoci má vysokou, bylo hodnoceno jako vysoce kvalitních tím institutem a také bychom rádi, rádi zdůraznili specifické vztahy tahy na podporu těch konkrétních operací a potřebujeme finanční udržitelnost, zejména ze strany Africké unie. Souhlasíme s tím. Potřebujeme také nástroje eh, pro, ze strany komise pro, na ty plány, abychom vlastně směřovali k té finanční udržitelnosti. To byl ten plán Kaveluka. Musíme říci, že speciálně rozvíjíme ten, 0,2% dopady. Když se podíváme na rok 2016, tak provozní náklady členské státy Africké unie pouze 40 pokrývaly těch provozních nákladů. Když se podíváme na situaci v roce 2018, tak jsme se posunuli směrem k téměř k 70% těchto nákladů, které to tedy bylo v roce 2018. A současně naše podpora těmto nákladům se svýšila, snížila. Takže co takže Myslím si, že skutečně naše podpora se snižuje, pokud jde o tyto náklady, jak také doporučil účetní dvůr. Pokud jde o <clears throat> potřebu, hmm. on that regard, we are... to spolehat se na výsledky, tak plně souhlasíme s tímto eh, doporučením. Potom také musíme podporovat zemědělství musíme se soustředovat na určité konkrétní priority a musíme ten program implementovat tak, aby byly dosahovány konkrétní výsledky, abychom potom také dokázali zhodnotit, jaký pokrok byl dosažen v té implementaci. To musíme tedy diskutovat o tom v rámci přípravy těchto programů. Já nechci hovořit příliš dlouho, jen bych tě to... Uh, jen bych, je bych chtěl říci, že bychom chtěli snížit, zkrátit ta spoždění nebo ty prodlevy. Co se týká retroaktivity, tak samozřejmě mm, mm, možná ta zpráva dostatečně nezohledňuje to velmi složité prostředí, ty opravdu obtížné podmínky, které tam panují slabiny vlastně té institucionální stránky naší protistrany. Musíme tedy přijímat opatření. Například dva roky, před dvěma roky jsme se snažili podporovat Afri- eh, finanční systém komise, aby byl efektivnější z hlediska kvality programů a kvality zpráv také, protože často k právě u tohoto dochází ke spožděním v rámci uzavírání smluv, zadávání zakázek u těch jednotlivých projektů. Takže my jsme také posílili naši kapacitu šídit tyto zdroje. Já si myslím, že jsem, už asi nebudu hovořit déle, doufám, že jsem odpověděl na vaši otázku. Děkuji zástupci komise. Mám, zaznělo jste hodně kol- otázek, také kolegové zdůrazňovali ty obtíže, kterým se čelí tedy. Mm, zmínili se o některých konkrétních bodech a zkušenostech, tak prosím, jestli chcete reagovat, děkuji za tyto příspěvky pana Gálera, mm, také komise a dalšího poslance. Já Nebudu hovo- se vracet k oblasti té zprávy, nebo k- zejména bych chtěl poděkovat Arnoldovi, protože ten jeho popis určitým způsobem zohledňuje to zpracování té strategie a klade si také otázku tu od té odpovědnosti. My se musíme opravdu podívat na skutečnou situaci v terénu, co je možné a co není možné. Proto to naše hlavní doporučení bylo, že bychom měli skutečně více požadovat od africké strany, aby plnili své základní finanční povinnosti, protože také tím prokáží tu vůli skutečně zlepšit tu situaci, než aby se řešily ty africké problémy, aby ta situace skutečně nějak pokročila, protože jinak byste bylo riziko, že vytváříme nějaké komplexní, složité cestovní mapy, ale které jaksi už nejsou uváděny v život a nejsou, neodpovídají s reálnému životu, takže je, jsme rádi, že vedeme dialog s komisí v tomto ohledu, ale až budoucnost ukáže, že vlastně bychom se měli zaměřit na to vytváření reálnějších kapacit v africké bezpečnosti na panafrické nebo na lokální úrovni. A že by se neměly jen pokrývat ty náklady. Samozřejmě jsme rádi, že komise už vlastně je ve fázi implementace. Jak bude vypadat ta fáze implementace, tak to uvidíme později. Takže toto jsou asi mé připomínky, ale opravdu v naší zprávě zcela jasně zdůrazňujeme, kolik ke kolika schůzkám mezi zúčastněnými subjekty došlo, jak říkal pan Gáler. Myslím si, že je tam určitý strategický eh, ká nejasnost, na jaké úrovni jednat a na jaké úrovni investovat. Zda na africké úrovni, celoafrické nebo na té takzvané regionální úrovni Ono se to někdy překrývá, ty jednotlivé země v těch programech a tak dále. Toto je velice důležitá otázka, protože potom teprve budeme opravdu moci mluvit o skutečných výsledcích a dosahovat udržitelných výsledků. Takže tolik asi mé komentáře. Děkuji za vaše cené příspěvky poslanců. Děkuji. Just having heard the response and indeed. Takže jsme si vyslechli eh, také odpověď a komentáře a já se ptám, za ještě někdo by si přál ještě něco dodat v tuto chvíli. Eh, tak eh, já myslím, že eh, skutečně bych chtělo dát na tedy exekutivní nebo parlamentní úroveň maximálně, maximální počet tedy těch lidí, kteří se zabývají tou, eh, tou, tou, tím provozním a pokud možno po celé Africe. Ano, eh, my eh, monitorujeme také to, jak se o tom hovoří v afrických médiích a myslím, že to je celkem signifikantní. Takže v tomto případě, jelikož vidím, že nikdo další se nehlásí, chtěl bych poděkovat všem kolegům, našemu hostovi a zejména tedy panu Pratovi bych poděkoval za to, že nám se eh, prezentoval tuto zvláštní zprávu. Děkuji vám. A tím eh, jsme vyčerpali program pro dnešní odpoledne a uvidíme se opět zítra ráno v 9 hodin. A e, samozřejmě víte, co budeme mít na programu. Děkuji vám, nasledanou.